ztráty eh, z veřejných rozpočtů eh, ve výši 100 až 240 miliard amerických dolarů. Takové jsou současné eh, odhady a to myslím, že by mělo být dostatečnou motivací pro členské státy, aby bojovali s těmito mm, ztrátami, které by jinak mohly investovat do vzdělání, školství, zdravotnictví a tak dále. Jde nám o nastavení férového zdanění, to je samozřejmě zásadní součást jednotného trhu. Nám jde o to, abychom nepodkopávali ekonomiku, ale abychom zaplnili současné mezery, které se nacházejí v legislativě. Chceme se vyhnout skandálům, kterých jsme byli doposavat svědky a proto eh, zpracováváme k současným návrhům ehm, naše zprávu. V parlamentu se názory do určité míry liší a my se chceme vyhnout, pokud to půjde, nominálnímu jmenovitému hlasování. Firmy by měly platit daně tam, kde generují své zisky. To já myslím vychází ze základních eh, definic jak jsme toho byli svědky v Panama Papers a v LuxLeaks, eh, Nadnárodní firmy často přesouvají své zisky do zemí, kde nemusí žádné daně platit. Evropská komise ukázala, že eh, míra zdanění 30 nijak současnou situaci nemění, proto já bych navrhl za Evropský parlament eh, úrokov, či eh, míru zdanění 10, 10 a chceme rozšířit toto opatření po dobu pěti let eh, chceme tak eh, zabránit eh, tedy podvodům. Další věc, to, je, to jsou takzvané převodní ceny, kdy firmy nevyužívají férovým způsobem vnitrapodnikových převodů, naopak je zneužívají proto, aby se vyhnuli placení daně. Je potřeba vytvořit za tímto účelem určitou černou listinu, daňových rájů pro celou 28. V současné době nadnárodní firmy také zneužívají příjmů z patentů, eh, aby si snížili zdanitelné příjmy, což ale zase by znamenalo, že bychom mohli zkomplikovat život skutečně inovativním eh, firmám a my nechceme podkopávat inovace a výzkum, jenom chceme eh, zajistit reálnou eh, výši daně. Eh, další problémová oblast to je ustanovení o případech, kdy se osvobození od daně neuplatí, takzvaná klauzule switch over, kdy je třeba diskutovat této souvislosti o férové výši daně z příjmu pro právnické osoby napříč EU. Členské státy by mohly využívat své vlastní daňové sazby pro zdaňování nadnárodních eh, firm Eh, v té výši, v jaké eh, platby mají původ eh, v jejich zemích. Chceme se vyhnout tomu, že bychom zvyšovali a zhoršovali fiskální napětí mezi zeměmi, kdy víte, že daně se zásadně liší v Bulharsku 4%, v Německu 12% a tak dále. Také chceme, eh, a to víte, že na tom už pracujeme, předložit návrh o eh, konsolidovém základu pro daň z příjmu právnických osob, abychom eh, dosáhli konsolidace zisku v celé Unii. Tato zpráva je, jak víte, velice komplikovaná, protože se snaží skloubit různé politické názory na celou problematiku. Já doufám, že zítra při hlasování prokážeme jednotu, pokud jde o boj proti těmto praktikám Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za práci na této problematice. By to je jenom stanovisko, proběhla velice dlouhá diskuze. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci a projevenou úctu. Já doufám, že zítra proběhne to hlasování pozitivně. Děkuji, říká pan předseda, děkuji panu zpravodaji a nyní pan Niedermayer za EPP. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych Ehm, k několik poznámek. Já nemohu eh, prezentovat ehm, konečnou pozici, protože se ještě budeme scházet k tomu večer, pak eh, také protože jsem teprve před několika minuty tam mi dostal návrh kompromisu. Musím říci, že jsem trošičku překvapen způsobem, jak řešíme toto téma, protože, eh, jak se zdá, Eh, zpravodaj chce získat podporu té zprávy na základě podpory zelených GUE a EFDD, což není cesta, jak hledat podporu pro takto významnou zprávu. Myslím, že bychom měli hledat silnou většinu, především při eh, tom poskytování prosté zprávy bychom měli ukázat jednotu parlamentu. Nicméně já jsem inf- poskytoval informace o, co se týče našich názorů. E, bohužel nebyla k tomu velká diskuse a velice důležité body nebyly ve skutečnosti zohledněny. Náš problém je v tom, že boj proti daňovým únikům a agresivním daňovým praktikám je absolutní prioritou pro nás Eh, to neznamená, že bychom měli eh, ale vytvářet eh, směnici, která by šla proti podnikání, která by zatěžovala firmy, které ne podvádějí s daněmi, nijak nemorálně nemanipulují, takže musíme být opatrní v tom, co navrhujeme. A toto byl můj cíl. Já jsem byl požádán skupinou zpravodajů, abych přišel s technickými podklady eh, pro některé aspekty této směrnice a nic takového jsme od ostatních frakcí nedostali. Já mluvím o článcích A, B, F, G a eh, H eh, a, plus některé body odůvodnění. Zpravodaj o tom hovořili, je velice obtížné najít Mm, kde stanovit, jaký stanovit ten limit, kdy uh, začnou platit pravidla CFC, nebo zda je lepší to napojit na národní uh, sazbu nebo jednotnou výši. Máme různé eh, návrhy, ale myslím, že 25 je ten práh od od, od kterého budeme zvyšovat zdanění, je prostě příliš. Ale to je otázka k diskusi. Kom, vždy je kompromis B, to znamená, že záj, to je v podstatě omezení úroku. Jsou tři argumenty, které jdou ve prospěch stanoviska komise a současné Eh, situaci v radě. Není pravda, že 30% limit něco změní. Zase jsem dával hmm, odkaz na konečnou zprávu OECD, že nějakých 38, pokud bude 10%, tak 38% nebude schopni eh, odečítat úrokové náklady jako výdaj. Takže třetina firm eh, mm, jsou ti, kteří budou považováni za to, že podvádějí a budou platit větší denně, přičemž 30, dalších 30%, to, tak to bude jenom 13% podniku, což je pořád hodně, ale je to eh, něco méně. Další věc v Evropě je vyšší podíl úvěrů, které se používají na financování provozu firm a nutné investice. Většina firm, především malé střední podniky, svoji expanzi financují úvěry. Situace, kdy nebudou schopni ten úrok považovat za daňově uznatelný náklad eh, by znamenalo snížení, významné snížení jejich zisku. Já jsem si to ověřoval u českých firm, které investují a desetiprocentní práh, tak oni by nemohli využívat eh, úrok jako legitimní výdaj. Poslední věc, problém je, že v Evropské unii nemáme jenom eurozónu, státy eurozóny, které momentálně tedy mají nízké úrokové sazby a rozumné úrokové sazby pro dobré kvalitní společnosti. Ostatní členské státy, a tam možná budete překvapeni, například Rumunsko, v eh, posledních deseti letech průměrná úroková míra financování podniku byla téměř 20 v roce 2010, 14 2013 pořád nad 10 Takže je zjevné, že tak vysoké úrokové náklady nebudou pokryty, pokud EBITDA limit bude velmi nízký. Uh, Dále jsem revidoval polská mezibankovní data. I tam to bylo přes 6 Takže myslím, že bychom měli ukázat, že naše stanovisko je pevné, ale současně zohledňovat situaci ekonomiky. A postoj zpravodaje pro mě není odůvodnění a já nemohu doporučit jeho podporu. Sander Lunds. Yeah. Sandelons, technická připomínka. M- mohu mluvit německy, eh, prosím. Pane předsedo, já jsem vyrozuměl, že stále není kompromis mezi velkými frakcemi, že ještě dnes večer se o tom bude jednat. Zda bude širší většina ve výboru a očekává se tedy, že kompromis Eh, které budou které už jsou dnes, tak budou ještě zítra uh, jiné. Takže není možné, abychom prostě o tom zítra hlasovali. Jak řekl zpravodaj, to je obtížná, důležitá, složitá zpráva. My musíme být schopni si to alespoň předem přečíst. Pokud to dostaneme až dnes v noci nebo zítra brzy ráno, tak nemůžeme splnit naši povinnost jako poslanci. Uh, proto žádám, aby to hlasování bylo odloženo, aby poslanci měli možnost si přečíst to, o čem, hlasu, o čem rozhodují. Děkuji za váš názor. Ehm, pořad jednání již byl přijat, hlasování se nezmění. Je velmi důležité, aby parlament včas zaujal stanovisko než ekof, dřív než ekofen. I to musíme uh, vzít na vědomí. My je samozřejmě respektujeme, monitorujeme vývoj jednání. Pokud vím, tak je několik kompromisů, které jsou stále předmětem možných úprav. Um, je legitimní, že během debaty některé věci budou ještě doladěny by se našla většina. Já osobně bych tedy se vaší radou neřídil, protože je velmi důležité, aby parlament měl, se zaujal stanovisko. Každopádně tu debatu musíme ještě uzavřít. My jsme přijali eh, pořád jednání, teď bude diskuse, nevím, jaká, jaká, jaký bude postup, postoj zpravodaje po této výměně názoru. Každopádně vaše technická připomínka byla buď příliš, přišla příliš pozdě nebo příliš brzo. Ehm, po stanovení programu před uzavřením diskuse. Teď uzavřeme diskusi a pak vyslechneme eh, zpravodaj, Ale já jsem pro dodržení pořadu jednání, pan Lange. Já Mm, dávám za pravdu kolegovi. Není možné, abychom se stanovili eh, dobu hlasování, když není kompromis. Právě po zeleném týdnu. Eh, vaše prohlášení je špatné, pane předsedo. Musíme o tom ještě, pokud nemáme kompromisy, tak to prostě není připraveno k rozhodnutí. Thank you, Mr. Lange, but, uh... Děkuji, pane Lange, ale mně by také přišlo velmi zvláštní, kdybychom jako standardně měli diskusi před hlasování. Pokud by ta diskuse byla k ničemu, tak eh, to bychom ji mohli jednoduše zrušit, tu diskusi před hlasováním. je možnost, že v debatě se jaksi navzájem přesvědčíme, jinak by byla zbytečná. Takže já bych navrhoval tuto diskusi uzavřít pak vyslechneme, mm, zda tedy zpravodaj něco navrhne. Vidíme, jinak platí pořád jednání a já trvám na tom, abychom mm, si uvědomili, že parlament musí zaujmout stanovisko včas, aby se to rada mohla alespoň přečíst. Pan Bals. Já jsem tedy odpočnu a odpočnutý a uh, dobré náladě, ale velmi mm, s napětím čekám, co přijde. Já jsem velice pečlivě naslouchal, co řekli oba kolegové, ale když je, chcete být formální jako předseda, pak bych rád řekl, že koordinátoři rozhodli, že když do pondělí 15 hodin, teď máme 16 hodin 15. Eh, kompromisy a hlasovací seznamy nebudou eh, k dispozici, tak není možné další den hlasovat. To je rozhodnutí koordinátorů. A proto bych formálně, tedy ze strany EPP, bych prostě žádal o aplikaci toho, o čem jsme rozhodli. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, Burkharte. No, Eh, pokud já to chápu správně, tak jsme obdrželi text kompromisu do tří, přesně podle pravidel. Samozřejmě, pokud nějaká politická frakce, eh, v tomto případě vaše politická frakce, požádá zpravodaje, aby kompromis upravil a v důsledku té debaty to eh, zpravodaj akceptuje, já tady moc nechápu, proč ta frakce chce modifikovat kompromisy, které byly předloženy a zároveň říká, že nemůžeme hlasovat. Takže opět máme text kompromisů, který byl představen podle nových pravidel a to včas. Teď probíhá debata. Ta debata zatím stále není dokončena, takže e, pro mě je velice obtížné nějakým způsobem takto uprostřed debaty rozhodovat. Tento bod nebyl zmíněn, když jsme stanovovali agendu před několika minutami. Já jsem vás žádal, zda tu agendu můžeme schválit a všichni souhlasili. Takže najednou se změnil názor. No, ale pokud já to chápu správně, tak ten kompromisní text jsme dostali včas. A pokud jsem správně pochopil pana Niedermayera, tak zde je žádost o změnu určitých částí. A teď nevím, jak na to chce reagovat zpravodaj, takže pojďme prosím dokončit tu debatu a pojďme zaujmout nějaké rozhodnutí na jejím závěru Přičemž zatím jedeme podle pořadu jednání, který jsme před pár minutami schválili. Ano, takže pan Lunes. Děkuji možná nejprve k tomuto a pak vystoupím jako stínový zpravodaj. Rád bych formálně eh, trval na tom, co říkal pan Luke a pan Balc. Já jsem stínový zpravodaj ECR. My zde v podstatě nemáme schůzi výboru, toto je spíš schůzka stínových zpravodajů. Ten problém leží ještě nad rámec těch eh, dvou nebo kolika kompromisů, které by byly eh, problematické, že by tady ten zbytek byl v pořádku. Tak to vůbec není. Máme ještě hodně práce, pakliže chce zpravodaj dosáhnout široké většiny. Takže v tomto ohledu bych rád podpořil to, co říkal pan Luke a pan Balc. Děkuji. Děkuji. Pan Calvé Chambon? A pardon, ještě jste chtěl vystoupit. Aha. Ano, to bylo k pořadu jednání. Ale eh, chceme-li pokračovat s tímto cirkusem, tak bych rád řekl něco také na téma toho návrhu jako takového. Myslím si, že to, co před sebou máme teď, je, že ten původní návrh komise už měl své nedostatky, ale teď to levicové frakce v parlamentu zneužili. Toto není uh, už zpráva anti-BEPS, je to návrh proti biznisu celkově. A já bych rád vyzval levicové frakce zde v parlamentu, aby začali své záměry upřímně komunikovat. Pakliže nechcete bojovat se škodlivými daňovými praktikami, ale chcete místo toho penalizovat veškerý biznis, tak to pro boha řekněte. Pokud si myslíte, že Evropská unie je ostrov a že naše investiční klima, naše mezinárodní atraktivita nepotřebují zlepšování, no tak to pro boha řekněte. Pokud si myslíte, že velké členské státy v Evropské unii by měly mít výhody oproti těm malým, tak to pro boha řekněte. To je můj apel na vás. Pakliže máme v této debatě dnes odpoledne pokračovat, musíme řešit celou řadu bodů, protože Upřímně, pane Niedermayere, já si dělám vážné obavy o to, jakým směrem se toto celé ubírá. Zaprvé musíme se vrátit k jádru této debaty, což je, a to si můžeme opakovat do nekonečna, boj proti daňovým únikům a proti agresivnímu daňovému plánování. To je naší hlavní prioritou. Takové přesvědčení frakce ECR. A já jsem velice rád, že členské státy už souhlasily s tím, že, doporučí určitá do, eh, že provedou určitá doporučení závěrečné zprávy anti-BEPS. Z panamské diskuse víme, že s těmito daňovými praktikami skutečně musíme bojovat. Pakliže všichni budou platit své daně tak, jak mají, pak budeme moci snížit daňové zatížení všech. Za další, Evropská unie není ostrov, jsme pouze jedním z hráčů na globální scéně. Mezinárodně vzato máme jasné dohody v rámci OECD, co se týká těchto věcí, a komise teď chce jít jaksi ještě o krok dál a zavést závazky, které jdou daleko nad rámec návrhu OECD. Většina těchto návrhů nepochází z akčního plánu OECD, nicméně eh, některé návrhy OECD byly přetvořeny v minimální standardy. Upřímně, mě návrh komise zklamal. Protože jdeme tak daleko za to, co navrhuje OECD, protože to poškodí naši konkurenceschopnost. To by, k tomu by jednoznačně došlo, pak, když bychom implementovali ten plán tak, jak je teď navržen. Protože někteří chtějí jít ještě dál, než jak navrhuje Evropská komise. A nemyslím si, že vaše kompromisy jsou eh, schopné získat velkou většinu. Dovolte mi ještě jednou zopakovat, že to je takový seznam dezideráta eh, levicových frakcí zde v parlamentu. Například chcete omezovat eh, odpisy eh, z úrokových sazeb na 10%, což by podle studií OECD znamenalo, že 38% společností bude platit větší daně. Skutečně si myslíme, že 38% společností páchá zločin? Mluvme vážně. Myslím si, že vaše návrhy budou penalizovat i ty správné společnosti, i ty, které splňují všechny své závazky. Zejména tím budou trpět malé a střední podniky. Za další, myslím si, že se jasně stavíte na stranu větších členských států na úkor států menších. A e, co se týká mého domovského státu Belgie, myslím si, že pro Belgii by vaše návrhy byly špatné. Například to omezování Ehm, omezování odečtu na daní úrokových sazeb. V podstatě to, že by se mohlo odečíst pouze 30 čistý, čistých eh, příjmů z úroků. To je návrh pocházející z Německa. Vy navrhujete, aby se to rozšířilo na všechny členské státy. Já měl pocit, že naší prvotní myšlenkou je zdaňovat tam, kde dochází k tvorbě zisku. Ale jak vidíme, je to skutečně pouze taková politická powerplay. Vy hrajete na ruku některých členských států, ale vůbec vám nejde o dobré fungování celého vnitřního trhu. A potom ještě jeden bod nakonec, pane předsedo. Nemohu se zbavit pocitu, že tento návrh povede k zvyšování daní. A myslím si, že to je něco, co bychom měli říkat upřímně. Komise měla směrnici, která byla už tak dost špatná pro malé členské státy a myslím si, že ta setrvačnost, kterou vytvořila Panama a LuxLeaks, se teď využívá k tomu, aby se zvýšilo zdanění a aby se dosáhlo daňové harmonizace. A tím pádem, aby došlo k znevýhodnění těch, kteří chtějí pomáhat malým firmám. Já už končím, pane předsedo. Bude to znamenat, že budeme mít méně společností a méně investic. Nakonec bych rád řekl, před rokem jsme zde hovořili o Junkerově investičním plánu. Všichni jsme se shodli, že jeho cílem bylo učinit Evropu přitažlivější pro investice a vytvářet nová pracovní místa. A my se tady teď snažíme odhlasovat návrh, který povede ke snížení počtu pracovních míst. Doufám, že všichni v této místnosti si uvědomujeme, co to vlastně přijímáme. Nezapomínejme, že to, co tady schvalujeme, čtou i lidi venku. Toto není politika, jakou bychom chtěli dělat. Eh, předseda řečníka přerušil. Dobře, děkuji vám. Pan Calvé Chambon? Děkuji vám, pane předsedo. Jménem ALDE bych eh, rád řekl, co možná nejstručněji, že bychom si přáli vyslat velice silný signál. Chci eh, tak učinit, protože si myslím, že to čeká, eh, očekávají naši občané, očekává to celá naše společnost. Měl by to být tedy velice silný signál, pokud jde o zaplnění současných mezer v legislativě nejde jenom o čistě nelegální eh, činnosti, ale také o špatně nastavená pravidla, která bychom měla, měli vylepšit. Eh, existují různé způsoby, jak vyslat silný signál. Jedním takovým způsobem je, že nastavíme nové podmínky, které zásadním způsobem eh, budou představovat výrazný krok kupředu. Jiný způsob může být to, že by velká většina Evropského parlamentu se vyjádřila většinově pro určitý text. To jsou tedy dvě záležitosti, které bychom eh, chtěli dosáhnout jménem skupiny ALDE. Čísla, eh, jak všichni velice dobře víme, jsou taková, jaká jsou. Jsou to poměrně dosti vysoká čísla týkající se různých daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti a proto je potřeba zareagovat v souladu s tím, co navrhuje OECD. Podle naší skupiny je zapotřebí zpřísnit pravidla, ale zároveň usilujeme o dosažení schody mezi nejsilnějšími skupinami. To samozřejmě není vůbec eh, snadné. Mluvili jsme například o problematice odpisu úroku. My jsme navrhovali 10 eh, za naši, eh, frakcu, za naši frakci a byli jsme ochotni přistoupit na výjimku po dobu pěti let. Věříme, že nedojde k naprostému podkopání inovací a investic tímto způsobem. Nicméně na druhou eh, stranu tím určitě nevyšleme nějaký extrémně silný eh, signál. Myslím si, že je tady prostor až eh, pro 20 prost 20 Proto bych byl rád, kdyby eh, pan zpravodaj nebyl tak neflexibilní a netrval na 10 a spíše usiloval o větší konsenzus. Otázka a patent box, tedy těch režimů příjmů eh, z eh, patentu. Opět je tady ta pochyba, že dojde k podkopávání inovací. S tím musíme pochopitelně bojovat od samého počátku. Nemůžeme provázat eh, investice eh, do výzkumu a vývoje eh, s reálnými výstupy s firem. To by byla přece jenom iluze. Nicméně, není, není možné komplikovat situaci firmám v reálné ekonomice a bránit jim v inovacích a investicích. Takže musíme k tomu přistupovat skutečně e, rozumně. Druhý aspekt, e, který chci zmínit, e, to je ta klauzule switch over. Můžeme podpořit 25 řekněme paušální sazbu, ale myslím si, že bychom neměli obětovat dobré znění textu jenom proto, abychom za každou cenu dosáhli eh, nějakého kompromisu. Takže neměli bychom být eh, nároční, snažit se o maximum, ale vždy musíme mm, myslet na to, že je potřeba dosáhnout eh, nějaké mm, schody. Na druhou stranu neexistuje žádné magické číslo, ať už by to bylo 13, 15 nebo 25 Ekonomika je na to příliš eh, složitá, každý rok se mění, takže nemůžeme se upínat na nějaké konkrétní číslo. Nemá smysl, abych zabíhal do dalších eh, podrobností. Myslím si ovšem, že tady existuje základ pro to, abychom dosáhli dobrého politického kompromisu. Na druhé straně Nesmíme dopustit, abychom šli proti podnikům, ale zároveň nesmíme připustit, aby se firmy vyhýbaly svým daňovým povinnostem. Thank you, Fabio De Děkuji, Fabio De Masi. Děkuji. Já vítám to, že se zde diskutuje aspoň trošku emocionálně, když už mluvíme o daních. Takže já se zde pokusím být jaksi racionálním hlasem. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Máme, myslím, celou řadu důvodů, počínaje Luxemburg Leaks přes Panama Leaks, kde jde tedy hlavně o praní špinavých peněz, abychom konečně něco udělali. Občané to od nás očekávají. A na to bychom se také měli soustředit. Rád bych ale požádal pana předsedu, kdyby třeba možná, já nevím, eh, požádal o pozornost v místnosti, jestli by vám to nevadilo? Děkuji. Takže, eh, při vší úctě ke kolegům z ECR a EPP, boj proti eh, vyhýbání se placení daní a daňovým únikům, že by to bylo proti biznisu, no tak já nevím, jaký ten e, obchodní model předpokládáte pro většinu evropských korporací, protože to, co navrhuje pan zpravodaj, zůstává perfektně v rámci těch hranic toho, co nabízí OECD. Já jsem byl společně s některými kolegy minulý týden ve Washingtonu DC a celá řada těch klíčových oblastí, které jsou pokryty návrhy pana zpravodaje, jsou perfektně v souladu s tím, co se diskutuje ve Spojených státech. Já nevím, jestli USA jsou proti biznisu, jestli OECD je proti biznisu, jestli někdo tady vůbec je proti biznisu. Ale dovolte mi zdůraznit, že GUE NGL eh, zcela souhlasí s návrhem pana zpravodaje omezit odečty úroků na 10% eh, příjmu předdaní, což nám potvrdila i státní kasa USA, že na něco takového cílí i oni. Byť k tomu musíme dodat, že korporace ve Spojených státech jsou více financovány ekvitou. Nicméně je to v souladu s tím, co navrhuje OECD i centrální banka eh, USA. Co se týká switchoveru, souhlasíme se stanovením toho Prahu na 15 Takže v zásadě by zde byla základní daňová sazba 15 a pokud ne, tak to musí být daněno eh, řádně v členských státech. Co se týká hybridních mismečů, zde opět souhlasíme s tím, že by to mělo být i povinné pro třetí státy. A podporujeme také to, abychom explicitně hovořili o zdanění u zdroje. To požaduje má frakce protože Evropská unie a specificky Evropská komise opakovaně upozorňovala eh, členské státy na otázku zdanění odchozích pladeb. Máme celou řadu zemí, jako je třeba Nizozemsko, kde ty peníze přijdou a okamžitě zase odjedou někam do daňových rájů. A s tím je potřeba něco udělat. Eh, to, kde musíme být ambicioznější, je otázka patentových a inovačních boxů. Zde mi dovolte citovat OECD, kde na jedné meziparlamentní debatě, které jsme se účastnili společně s výborem TAX, zaznělo, že patentové a inovační boxy jsou špatnou hospodářskou politikou. A to samé jsme slyšeli od našich eh, protějšků v USA. Takže my bychom rádi, aby stávající patentové a inovační boxy byly postupně rušeny Dokonce i německá vláda říká, že neexistují důkazy o tom, že by takovéto patentové inovační boxy podporovaly výzkum nebo vývoj. Existují lepší nástroje, jak toho dosáhnout. A nakonec myslíme si, že ta pravidla na omezení těch odečtů úrokových sazeb by se měla vztahovat i na licenční poplatky, protože i zde je velká, velký potenciál pro zneužití. Myslíme si, že pakliže ta cílová země neaplikuje řádnou daň, Měli bychom sem stanovit limit, co se týká odečitatelnosti licenčních poplatků. Ale celkově vzato jsme velice spokojeni s tím, co předložil pan zpravodaj. Myslím si, že jsme demonstrovali to, že jsme odhodláni jednat v souladu se zájmem většiny občanů, tak, aby se nám podařilo co nejrychleji dosáhnout kompromisu a jsem si jist, že i ostatní politické frakce ještě přehodnotí své stanovisko až se budou muset podívat do očí eh, upřímně platí, eh, upřímné většině, která platí daně. Děkuji za zelené paní Svetke. Děkuji, vystoupím jménem eh, kolegyně. Na úvod chci stručně říci, že účelem tohoto materiálu není zvýšit daně pro právnické osoby nebo změnit fungování ekonomiky. Spíše jde o zaplnění současných mezer a zabránit zneužívání legislativy. Ačkoliv se mi líbí, jak parlament pracuje na tom, jak dosáhnout kompromisu, tak je také důležité zareagovat na potřeby občanů, byť eh, naše názory se mohou různit. To je naším politickým úkolem. Teď pokud jde o podstatu věci, děkuji panu zpravodaji, tak to tady vždy bývá. Děkuji také všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Vzhledem tomu, že záležitost je velice důležitá, tak hlavním cílem parlamentu je vyslat signál radě, že musíme schválit velice ambiciozní ambiciozní návrh, abychom skutečně řešili daňové úniky, podvody, abychom vyřešili současné mezery v legislativě. Bohužel Máme signály z rady, že rada chce oslabit některé prvky, takže proto musí být parlament o to důslednější a silnější. Dosažený kompromis v několika eh, případech je velice dobrý, rovnovážný, vyvážený. V dalších případech bychom chtěli jít dále. Například eh, pravidla pro zahraniční firmy, tam musí být pravidla jasná. Pokud jde o ceřinné společnosti v zahraničí, také by měly být daněny podle evropských eh, eh, pravidel, tedy statutárními sazbami. Chceme akceptovat eh, minimální statutární sazbu 15 pro takovéto případy. Také si myslíme, že parlament by měl být velice silný v případě hybridních nesouladů, aby firmy kreativně nezneužívaly definic a nezneužívaly dvojího eh, nezdanění. Chceme, aby parlament také eh, silně vystoupil, pokud jde o postupné odstraňování patentových boxů, byť některé studie eh, MMF a Evropské komise říkají, že většinou eh, slouží právě k daňovým únikům a ne ani tolik eh, k posílení inovacím. Pokud jde o práh u eh, úroku, chceme se řídit mírou navrženou OECD. Takže pokud jde o další věc té definice stále provozovny, tak tady trváme na tom, že Informace o daňových rozhodnutích by vždy měla být eh, měly být eh, veřejně dostupné. Eh, chceme ukončit koluzi mezi členskými státy a jinými jurisdikcemi, chceme se posunout směrem k sofistikovanějšímu řešení daňových rájů, chceme se vyhnout výjimkám pro finanční transakce. Takže kdybych to teď měla schrnout, máme dojem, že rada mm, a se snaží e, v některých věcech ustupovat. Vidíme, že členské státy si hájí některé své vlastní mezery v legislativě, které jim připadají e, výhodné, což znamená, že bychom zase šli se stupnou cestou. Takže jako poslanci musíme zabránit e, tomu, že nezareagujeme na žádosti veřejnosti. Máme kritické námitky, přesto zprávu podpoříme, protože si myslíme, že je velice důležité, aby zprávu podpořila veliká většina v Evropském parlamentu, protože tak vyšleme opravdu silný signál radě. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Za FDD tady kolegy eh, nevidím. A tak za ENF máme tady vystupujícího. Zdá se, že tady také nikdo není. Nebo chcete se vyjádřit, pane kolego, jménem vaší skupiny nikoliv. Takže zpátky k panu zpravodaji, prosím. Oui, merci, président. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že se úplně všichni tady neschodneme Ukázaly se tady různé nástor, názory, pokud jde o daňové podvody a úniky eh, z pravice i eh, z levice, ale byla tedy také zmínka mm, nesprávná. Kompromisy byly zaslány včas, eh, v pátek. Já jsem se maximálně snažil situaci urychlit a také získat maximální podporu pro kompromisy. Opravdu jsem se snažil na tom eh, pracovat, pracoval jsem také s EPP, tím nechci říci, že by se nepočítaly další skupiny, ale myslím si, že ten konsenzus nakonec byl dosažen velice široce. Dnes večer také máme další politické jednání a pak eh, rozhodnu. Pokud jde o úroky, switch over, ano, toto všechno budeme ještě tedy diskutovat, ale uh, Přesto si myslím, že se nám podaří dosáhnout eh, kompromisu, dobrého kompromisu, o kterém budeme moci hlasovat. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Myslím, že toto byla skutečně velice zajímavá a důležitá výměna názorů. Já doufám, že na jejím základě budeme moci zítra za parlament vyjádřit eh, jednoznačně svůj postoj. Pane Niedermayer, máte slovo. Já myslím, že je potřeba tady jednu věc eh, vyjasnit, eh, to, co teď navrhuje pan zpravodaj, protože pokud budeme hlasovat o kompromisech eh, v současném znění, tak my nepřispějeme, tak eh, nevytvoříme silnou většinu, protože se zdá, že obavy nejméně tří skupin, které tady byly dnes prezentovány, zohledněny nebyly a tak zůstává možnost ještě ty kompromisy dále upravit. Jinak si myslím, že je poměrně riskantní zítra přistoupit k hlasování. Nevím tedy, jaké vlastně to eh, konečné stanovisko zpravodaje. Pan předseda, já to chápu tak, že pan zpravodaj navrhuje, že na základě eh, názorů, které byly vyjádřeny během této rozpravy i vámi, tak se s vámi spojí a vyřešíte problematiku úrokových eh, sazeb, Povidíte, zda dospějete ke koncenzu. Hlasovací seznam už máme. Máme návrhy kompromisu. Takže si myslím, že je zcela legitimní již na tomto základě eh, začít hlasovat podle našich interních pravidel a také na základě hm, toho, že nemáme žádné pravidlo, které by předepisovalo, že musíme hlasovat jenom, když bude silná podpora pro kompromisy. Takže i tak můžeme hlasovat, ale pochopil jsem pana zpravodaje tak, eh, že se vynasnaží získat širší většinu a podporu. Takže já mohu teď jenom vyzvat politické skupiny k tomu, aby se pokusili dosáhnout alespoň jisté eh, schody. Poté tedy uvidíme. V tuto chvíli jsem si tady vyslechl rozdílné kritické názory ze strany dvou, nikoli tří politických skupin to není důvodem k tomu, abych zasahovala do našeho pořadu jednání. Je pozitivní, že se tady věci vyjasnily, že jsme mluvili kriticky o kritických záležitostech a teď si myslím, že je třeba jasně říci, že je důležité, aby Evropský parlament byl nadále vnímán jako instituce, která velice silně usiluje o podporu balíčku proti daňovým podvodům. Takže i symbolická hodnota tohoto kroku je velice vysoká a v tuto chvíli uzavírám rozpravu tak, že politické skupiny se dnes večer sejdou. Tam budou mít možnost znovu zhodnotit eh, podobu hlasovacího seznamu a poté proběhne diskuze o otevřených záležitostech interně mezi panem zpravodajem a stínovými zpravodaji. Tímto celý bod uzavírám. Pane Luke, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já budu mluvit anglicky, abych usnadnil komunikaci. Pokud jsem správně rozuměl, tak padlo rozhodnutí koordinátorů, že kompromisy musí být do tří hodin dnes. Kompromisy jsou, které nemají širokou podporu, ale některé frakce tvrdí, že udělali kompromisy, jiné s tím nesouhlasí. Pokud se tyto kompromisy změní jednání mezi EPP a SAD, e, menší frakce se těchto jednání nebudou účastnit, takže prostě nevíme, o čem budeme zítra hlasovat dnes pět hodin, což je porušení e, rozhodnutí koordinátorů. Proto já znovu navrhuji odložit zítřejší hlasování, aby všichni, nejenom velké frakce, se mohli podívat na poslední verzi kompromisů a hlasovat informovaně o tom, o čem mají hlasovat. Děkuji, pane Luke. Já mohu jenom zopakovat, co už jsem řekl. Je tady seznam kompromisů, hlasovací seznam, byla debata. Účelem debaty je také zjistit, zda je třeba něco doladit, abychom našli většinu. Samozřejmě se to musí dělat otevřeně a transparentně. A může se to týkat jenom jednoho nebo dvou kompromisů. Samozřejmě výsledek uvidíme zítra. A um, tento výbor může rozhodovat um, máme pořad jednání, měli jsme debatu, mohu jenom uzavřít, zítra zahájit schůzi a uvidíme, jak bude vypadat ta situace, ale toto je moje rozhodnutí a tak můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Bod 5. Veřejné slyšení o evropském systému pojištění vkladů. Máme před sebou důležité veřejné slyšení, jak víte, na toto velice klíčové téma a já chci přivítat všechny řečníky, kteří přijali naše pozvání, aby přispěli k naší diskusi. Omlouvám se, kolegové, pokud chcete mluvit mezi sebou, prosím opustte místnost. Já chci poděkovat všem prominentním řečníkům, kteří přispějou k naší diskusi na toto klíčové téma, tomto eh, tomuto klíčovému prvku bankovní unie a eh, prohlubování EMU. Děkuji vám všem a eh, chci Mm, dát eh, slovo Ester, mm, aby to uvedla. Děkuji, jak víte, tak eh, mám toho poměrně hodně a máme 20 minut spoždění. Nechci brát čas Eh, našim řečníkům, takže bych navrhovala, abych to uzavřela na závěr, ale teď, abychom začali s tím slyšením o tom, jak by IDIT měl vypadat eh, ve finální fázi a pokud se shodneme na první fázi, tak jak by měla vypadat, jak dospět k té finální fázi. V situaci, kdy um, jakou máme v EU, která je charakterizována nedostatkem důvěry, tak toto je minimálně stejně relevantní. Ale tím skončím, abychom měli čas dát slovo našim skvělým řečníkům. Děkuji. Takže přejdeme přímo k první části, eh, jak bude fungovat IDIS ve finální stabilní fázi. To je obtížná otázka. První řečník je pan Dirk Kupej, předseda eh, Evropského fóra pojistitelů vkladu. Děkuji, jsem rád, že jsem byl pozván na toto slyšení o EDIS. Dovolte, abych stručně uvedl FD, FD je Mezinárodní eh, asociace registrovaná v Belgii, zřízená v roce 2002. My eh, zastupujeme všechny pojistitele vkladu, především těch, kteří 38 eh, pojišťovatelů z Evropské unie plus pojistitel z Norska, Islandu, Lichtensteinska, takže není žádný pojistitel, který bychom, které, v Evropě, které bychom nezastupovali. FD přispívá k, chce přispívat ke stabilitě finančních systémů, spolupracujeme s Evropskou komisí. Samozřejmě FD nemá Eh, stanovisko k tomu, jak EDIS bude fungovat ve finální fázi. To je nová otázka. Já bych tedy přispěl ně- některými osobními názory jako expert, pokouším se ale mluvit jenom o tom, jaký je názor FD. Já jsem také dal k dispozici oficiální dokument FD k EDIS pro ECON, takže najdete náš, naše kompletní stanovisko zde mezi dokumenty, které byly poskytnuty členům ECON. Já bych raději mlu- byl mluvil v tom druhém panelu, protože to je zajímavější, jak se dostat do té finální fáze, protože nejsem zcela přesvědčen, že tam dospějeme, jak dlouho to potrvá, jaký bude výsledek. Ale protože jsem tedy pozvan na první panel, pokusím se splnit to, co jsem byl požádán. FD má velice eh, jasné stanovisko v tom, že komise bude muset provést hodnocení dopadu a široce to konzultovat, což se nestalo. Dovolte, abych citoval z prohlášení FD bez ohledu na specifickou formu nebo nutnost EDIS. Členové Eh, FD soudí, že hodnocení dopadu provedené v roce 2010 neslouží jako dostatečný základ pro návrh komise. Vstoupe v platnost a transpoce mezinárodního práva i SSM, SRM je třeba eh, zohlednit z hlediska přiměřenosti a subsidiarity ve všech fázích EDIS. Právní situace se výrazně změnila od roku 2010 v důsledku do toho důkladné hodnocení dopadů, včetně analýzy nákladů a přínosů je nezbytné. Takže tady je jasný názor FD, že neexistuje dostatečné hodnocení dopadu a konzultace. Myslím, že by se to ještě mělo udělat. Domníváme se, že toto není um, že není možné, aby postupy EP byly náhražkou ehm, na komise. Takže 18 technických otázek na komisi a pokud vím, tak komise odpověděla zatím pouze na jednu. Likvidita je klíčem, takže komise Ehm, zmiňovala potenciální eh, šoky pro ehm, členské státy, což by ehm, otevřelo možnost, že nebude dostatečná podpora eh, členských zemí nebo institucí členských zemí. Také eh, věřím, že likvidita je hlavním faktorem. E, EDIS není jenom o likviditě, ale také o sdílení ztrát. A otázka je, potřebujeme sdílení ztrát do budoucna z našeho hlediska. Ehm, preference vkladatelů, ehm, tady vysoká pravděpodobnost, že většina případů insolvence, kdy vkladatel musí přispět k rezoluci, tak pojistitel eh, nakonec řízení o insolvenci může získat 100%, takže nemluvíme hlavně o sdílení ztrát, v podstatě o, mm, jde o likviditu. Takže nestačilo by mm, jak se vzájemné půjčování dostatečné místo režimu sdílení rizik. Mm, tady je důležité, že řízení, aby insolvenční řízení byla lépe harmonizována, aby k získávání Um, prostředků z insolventních řízení bylo rychlejší. Dále mm, financování EDIS snižuje pobídky nad 0,8. Proč by to mělo být nutné, když ostatní členské státy zůstanou u 0,8? To je důležité téma. EDIS um, ignoruje eh, platební závazky, které byly schváleny radou parlamentem, již jsou částečně implementovány v členských zemích. EDIS eh, také narušuje konkurenceschopnost mezi pojistiteli v eurozóně a mimo eurozónu, kteří mohou i nadále používat platební závazky. My jsme pro mm, rizikových, eh, rizikově vžených příspěvcích, ale Eh, podrobnosti by se měly stanovit v úrovni 1 ne 2. Duální příspěvek je prakticky neproveditelný, teoreticky ano, ale jinak není možné transferovat aktiva z národní úrovně na EDIS. A dostává se, se tím k velice mm, obtížným otázkám, že není možné, aby eh, člen, prostředky vybrané za určitým účelem se převáděly na evropskou úroveň podle práva členských zemí. Dále nějaké osobní názory. Eh, mé, eh, tedy právní základ je pochybný. Mm, mm, byl publikován dokument o právním základu, který ho spochybňuje. Já bych preferoval pevný právní základ pro jakýkoliv návrh EDISu. Redukce rizika musí být první, aby se řešilo e, problémy mm, Dále e, EDIS narušuje konkurenci mezi těmi, kteří, č, mezi členy a nečleny. Někteří by mohli využívat e, členské závazky a jiní ne. Eh, zbytek Unie by si mohl vybrat mezi 0,8 cílovou úrovní v koncentrovaném bankovním sektoru nebo celá 0,0 jako Británie, jak to vidí tedy, mm, jak to předpokládá Velká Británie, přičem členové eurozóny by museli dodržovat 0,8 bezplatebních závazků. Alternativní opatření, jeden z hlavních, jedna z hlavních věcí pro pojistitele. Parlament zaváděl alternativní návrhy. To nebyl návrh komise z roku 2010, ale parlament, který zavedl alternativní opatření jako možnost pro pojistitele. Ty nebudou možné do budoucna. Pouze pokud je budete financovat dodatečnými prostředky, které se budou vybírat nad těch 0,8 a zbytek EU by měl možnost vybírat jenom 0,8, 0,5 nebo 0,0 a dělat i alternativní opatření s těmi prostředky. Pojistitelé vkladů by měli sehrát aktivnější roli v EDIS. A tím se dostávám tedy k závěru, jak by EDIS fungoval ve finální fázi. Já si myslím, že eurozóna eh, by to bylo založeno na vzájemném úvěrování, pokud eh, eh, by byl jasný právní základ. Dlouhodobě se musíme vrátit k článku 19 DGSD, kde mluvíme o celoevropském programu. Předpokládalo se, že komise vypracuje návrh pro celou EU, nikoli jenom pro eurozónu, s tím, že vzájemné uvěry uvěrování, pokud by nebylo efektivní a nebylo dostatečné, pak bychom mohli uvažovat o sdílení rizik. Děkuji vám. Děkuji vám. Druhý řečník, pan Gutram Wolf, ředitel Brugel. Máte slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Je mi velkou ctí zde být a mluvit zde o dlouhodobém designu systému EDIS, ačkoliv pokud vím, podle standardu komise to dlouhodobé hledisko je skutečně daleko, až v roce 2024. Takže je zde asi celá řada překážek, o kterých budeme muset diskutovat předtím, než o tom dlouhodobém hledisku budeme vůbec diskutovat. Ale dovolte mi pár, pár obecnějších poznámek o pojišťování vkladů. Proč je to důležité a proč potřebujeme celoevropský systém? První bod je, myslím, eh, to, jaká je role pojištění vkladů. Myslím si, že je velice důležité pamatovat na to, že pojištění vkladů v zásadě zajišťuje důvěru. Důvěru v banky, ve finanční stabilitu těchto bank. Samozřejmě banky jako takové mají primární odpovědnost tím, že mají zajišťovat tuto důvěru, ale v některých situacích tu důvěru nemohou zajistit sami o sobě. A právě tady potřebujeme systém pojištění vkladů. Potřebujeme evropský systém pojištění vkladů. Já si myslím, že máme v podstatě tři argumenty pro vytvoření takovéhoto evropského systému. Za prvé, co do velikosti. Pojištění vždy funguje lépe, čím víc jednotek pojišťujete. To je velice jednoduchý zákon jaksi velkých čísel. Pokud máte pojištění vkladů pouze pro dvě nebo tři banky a jedna banka je pak zasažena nějakou krizí, pak je financování pojištění vkladů a znovu naplnění toho fondu velice drahé. Jinými slovy, chcete mít velký vzorek bank a to je důvod, proč zavést evropský systém pojištění vkladů. Druhý argument. Tady jde o konzistentnost. Nemyslím si, že ve finále bude možné udržet nějaký systém, v rámci kterého dohled nad bankami je centralizován v rámci ECB, ale pojištění vkladu by bylo decentrální. Protože to ve finále znamená to, že v případě selhání dohledu na národní úrovni bude platit národní úroveň která bude poskytovat finanční prostředky na nějakou centrální chybu z Frankfurtu. A to je velice těžko obhajitelné. Třetí argument se týká odpojení bank od státu. Ehm, to sdělení o vytvoření bankovní unie je stále součástí všech oficiálních a neoficiálních komuniké. A eh, chce odpojit banky od státních pokladen. Jinými slovy, ta důvěra, Eh, systému pojištění vkladů je ve finále závislá na nějakém státním aktérovi. A proto je jasné, že národní pojištění eh, vkladů znamená, že toto odpojení bank od států nebylo dosaženo. Eh, v poslední řadě bych chtěl zmínit něco, čemu říkám řízení krizí. Dohoda předpokládá, že v případě nesolventnosti vlády nejde poskytnout bailout, pokud nedojde k prvotnímu bail-inu státního dluhu. A pojištění vkladů činí takovéto řešení krize eh, jaksi proveditelnějším. Byť to i nadále zůstává velice složitým úkolem. Dovolte mi rovněž zmínit otázku eh, státního dluhu a holdingu v bankách, což je něco, eh, co si vysloužilo v té celé debatě hodně pozornosti a je to skutečně velice ošemetná otázka. Všichni víme, že státní dluh je koncentrován na rozvahách bank té země, která, o, o jejíším státním dluhu mluvíme. Problém je, pokud, že pokud tuto expozitoru nesnížíme, tedy expozitoru vůči tomu státnímu dluhu dané země, a zavedete plný evropský systém pojištění vkladů, riskujete, že budete mít pojištění, které bude muset řešit problémy, které pocházejí z fiskální strany státu, kde v podstatě nemáme žádný politický pákový efekt. Jinými slovy, v podstatě zadními vrátky, alespoň částečně, pojišťujete státní ztráty. A proto si myslím, že celoplošné zavedení úplného evropského systému pojištění vkladů vyžaduje nejprve určitou formu snížení expozitury vůči státním dluhům. Eh, debata také probíhá na téma, zda potřebujeme plné pojištění nebo jenom přepojištění v rámci tohoto systému. Myslím si, že je jasné, že přepojišťování může pouze částečně odpojit banky od státního dluhu. Může jít poměrně daleko, ale nikdy nedojde až do cíle. Ale já bych rád řekl, že má smysl rozhodně systém EDIS zahájit eh, na principu přepojištění. Důvod je prostý. Máme celou řadu specifik pro jednotlivé členské státy, včetně zvláštního zacházení, ochrany vkladů, to se liší, tady se o tom už mluvilo konec konců. Máme samozřejmě vysoce fragmentované systémy pojištění vkladů a proto je přepojišťování velice dobrým začátkem. Dovolte mi, protože dochází čas, dodat několik koncepčních bodů, eh, co se týká pravidel pro bail-in BRRD. Jeden argument, který je proti evropskému eh, systému pojištění vkladů je, že v rámci BRRD ta pravidla po, pro bail-in eh, vlastně způsobují, že už systém EDIS nepotřebujeme. Pokud by to byla pravda, mohli bychom v podstatě zrušit veškeré systémy národního pojištění vkladů. Pojištění vkladů existuje, aby vytvářelo důvěru. A ne každý vkladatel zná e, úplnou rozvahu dané banky a neví třeba, že pro krátkodobé zadlužení existuje možnost bail-inu. Takže to pojištění má navýšit důvěru těchto vkladatelů. Můj předposlední bod se týká důležitosti rozumného právního a politického základu pro tento systém. Už jsme zde slyšeli připomínky o článku 114. Myslím si, že to nejdůležitější zde je, že pakliže budeme mít evropský systém pojištění vkladů, musí být tento založen na velice kvalitním politicko-právním základu. Protože pokud bude založen na základu, um, řekněme, vyklavém, nebude generovat důvěru. Potřebujete něco pořádného. Jinak si musíte zachovat ten systém národní. Pokud uděláte něco polovičatého, co nebude technicky dotaženo, tak to rozhodně není dobrý nápad. A proto bych rád eh, řekl, že si myslím, že ta studie dopadu je velice důležitá. Ve finále bych rád řekl, ano, je rozumné přejít na celoevropský systém pojištění vkladů, ovšem pouze pakliže tento systém bude proveden pořádně, bude založen na stabilním právním základu a bude vytvořen tak, že bude zvyšovat důvěru. A pokud vyřešíme otázku státních dluhů, děkuji. Děkuji vám. Dostáváme se k Danielu Grossovi, řediteli CEPS. Prosím. Eh, děkuji, jsem velice rád, že jsem tu a mohu pokračovat v, této, v tomto jaksi nevyváženém panelu co do národnosti. Trump just said in terms of the... Navážu na to, co tady teď eh, zaznělo, pokud jde o to, zda je žádoucí, aby existoval systém evropského pojištění vkladů, tedy eh, systém EDIS. Velice dobře víme, že v okamžiku, kdy propukne skutečně veliká krize, tak národní eh, vlády jsou zavaleny až do takové Eh, míry, že především potřebují stabilizovat své vlastní bankovní systémy a to se stává jejich prioritou. Takže já bych řekl, že ano, souhlasím, že určitý systém potřebujeme, ale přístup v podobě eh, přepojištění či zajištění je eh, velice dobrý. Tento přístup eh, v podobě zajištění také odpovídá zásadě subsidiarity, protože ve skutečnosti problémy, které eh, jsme zatím měli s zajištěním vkladů nebo pojištěním vkladů, se týkaly spíše eh, menších bank, anebo pak ušlo o větší systémové problémy. A já si myslím, že je lepší, aby odpovědnost za ty menší a velice malé banky, které jsou početnější, ale jejich agregovaná suma není tak velká, aby ta odpovědnost zůstala na národní úrovni, eh, čemuž odpovídají ty současné eh, systémy pojištění vkladů. V některých eh, členských státech dokonce funguje více než jeden takový systém, mají různé krytí, řada z nich funguje velice dobře. Ale chceme také ošetřit situaci toho druhého případu. To znamená, že na národní úrovni propukne skutečně systémová větší krize a v takové chvíli je potřeba mít mechanismus, jak zajistit, že národní systém pojištění vkladů je dostatečně solventní k výplatám. A tady vstupuje do hry zajištění to znamená, že zajišťovatel na evropské úrovni by zasahoval pouze v případech velice rozsáhlých problémů. To znamená pouze tehdy, kdy národní systém eh, začne být přetížen. Z tohoto důvodu si myslím, že zajištění a ta myšlenka, že by Existovalo zajištění pro velké otřesy na úrovni členských států, to je eh, dobrá myšlenka, protože většinou v eurozóně eh, se eh, potýkáme s takovými situacemi, že v běžné době členské státy jsou schopny řešit běžné cyklické otřesy, ale v okamžiku, kdy příliš narostou, kde členské státy jsou odříznuty, řekněme, od finančních trhů, tak právě v takovém okamžiku potřebují finanční podporu a já si myslím, že přesně to eh, nám může poskytnout ten systém zajištění. Takže v rámci takové koncepce bychom nepotřebovali ani žádnou rozsáhlou strukturu pro takový systém evropského zajištění. A to z toho důvodu, že eh, klíčovým úkolem evropského zajišťovatele by bylo vlastně provádět eh, kontrolu kvality nad eh, existujícími systémy pojištění vkladu. V podstatě by to fungovalo tak jako u komerčního pojištění, to znamená, že by se zajišťovatel nepouštěl do podrobné kontroly toho, jakým rizikům jsou vystaveny pojišťovny, ale spíše by řešili strukturu, biznesový model, strukturu rizika, portfolia těch subjektů, které eh, si pořizují eh, zajištění. Takže já si myslím, že zajišťovatel by měl eh, sledovat strukturu bankovních systémů v členských státech, pevnost eh, stávajících systémů, stabilitu a schopnost současné eh, vlády v zemi poskytnout eh, určitou poslední záchranu. Ale zajišťovatel by nemusel být obeznámen se všemi podrobnostmi národní legislativy, ať už jde o legislativu v oblasti úpadkového řízení či v jiných eh, oblastech, eh, které se týkají úpadku a úpadku bank. Pojištění vkladů podle mého názoru to je něco jiného než restrukturalizace či rekapitalizace, protože pokud dochází k rekapitalizaci a restrukturalizaci banky, tak vlastně dochází k určité investici, která by v žádoucí situaci měla přinést eh, určitý zisk, určitou eh, návratnost, eh, ale v případě pojištění vkladu vlastně pouze vyplácíte, můžete minimalizovat své ztráty, ale k té ztrátě, ztrátě dojde každopádně. A to, co chceme docílit eh, v systému EDIS, je, že na národní úrovni zůstanou věci pod kontrolou, a že budeme připraveni zasáhnout eh, v okamžiku, kdy v nějaké zemi nastane zásadní otřes. Bude se to skutečně podobat tomu, kdy si pořizujete eh, pojistku za drobné věci, si platíte sami ve spoluúčasti a pojištění vám kryje velké škody a ztráty. A to je pro mě ten hlavní důvod, proč si myslím, že vlastně s minimální intervencí na národní úrovni můžeme vybudovat systém, který by zajišťoval lepší eh, systémovou stabilitu, o které hovořil Guntram. A v příštích několika málo letech eh, eh, bychom se měli soustředit především na přes příliš vysokou koncentraci expozice bank eh, vůči eh, státním eh, dluhopisům. Takže toto ve zkratce ode mě. Takže zajištění, to si myslím, že je řešení pro rovnovážný stav. Děkuji, říká pan předseda a nyní je mi velkým potěšením předat slovo paní König, která je předsedkyní výboru pro řešení problému. Děkuji. Vážení členové výboru pro hospodářské záležitosti, děkuji za um, pozvání. Jak EDIS bude fungovat eh, v finálním fázi, to je dost důležité. Já přeskočím uh, tu pasáž o mm, redukci rizik. Samozřejmě jsem pro to, aby redukce rizik šla ruku v ruce s tím, co je potřeba. Dovolte, abych tuto diskusi přeskočila a začala pozitivním tématem. Ve většině členských zemí jsme transponovali program garantování vkladu do, přímo do národního práva. 12 měsíců po lhůtě je to úspěch pro Evropu, abych byla trošku cynická. Máme tedy základ pro další kroky. Návrh komise všichni známe. Aniž bych to opakovala, tak dovolte, abych se na to podívala trošičku šířeji a malinko eh, nesouhlasila s tím, co tady bylo řečeno. Já chci připomenout, že výzvy, které musíme řešit, které souvisí se směrnicí garantování vkladů, jsou širší. EU přes BRRD e, tvořila efektivní rámec pro rezoluci, ale je to jenom jedna strana trojuhelníka. Ten e, rámec není o, o tom, abychom měli velké výnosy z mm, investic, ale ten e, režim rezoluce je řešen pro, je to insolvenční režim pro větší banky, které mají kritickou klíčovou funkci a systémový dopad. Mm, potřebujete však také e, podmínky pro menší banky a garantování vkladů je systém důvěry. Základ pro menší banky aby byly na stejné úrovni. Takže ten trojuhelník, mm, který vedle rezolučního rámce potřebujeme rámec garantování vkladu, aby banky byly na, měly stejné podmínky a také potřebujeme efektivní insolvenční režim, protože na to jim je třeba stavět. Pokud insolvenční systém nebude efektivní v členském zemi, tak to nebude fungovat. Když hledáme tedy stálý mm, finální stav, mm, ten, pak ten trojuhelník má tři strany. Při eh, designování nebo při návrhování Edisu musíme zajistit, že banky, které nesplňují podmínky pro vstup do rezoluce, menší banky tedy pravděpodobně, budou moci vstoupit do insolvence a s tím eh, garance eh, vkladů zajistí kontinuitu vkladatelům. Je tedy velmi důležité, abychom se podívali na to, co říká článek 11.6 směrnice alternativní opatření, abychom to transponovali, pokud budeme, se rozhodneme pro evropský systém, evropskou úroveň, abychom skutečně zajistili kontinuitu služeb a nikoli mm, jenom eh, platební box. Abych tedy zůstala v těch přidělených pěti minutách, další argument je, když se podíváte na to, kdo by měl dělat co, tak komis, návrh komise na je, aby SRB bylo zodpovědné za administrativu, po návrhu FDIC by to byl společný systém. Můžeme mluvit o různých krocích můžeme zjistit, že zajištění musí přijít jako první, můžeme říci, že zajištění eh, může i počkat, ale i tak zajistitel je aktivní, nejenom neplatí, než jenom platí tedy no, jenom e, za legitimní eh, pohledávky, a e, například e, zneužití pravomoci nespadá do zajištění a podobně, ale já bych e, m, skutečně chtěla, abychom využili e, tyto tři věci, abychom měli efektivní rezoluci pro menší i větší instituce. Doufejme, že to nebude příliš potřeba. Tím, e, s tím ale bych na druhou stranu řekla, to je samozřejmé, že je velmi důležité, aby e, programy, národní programy garantování vkladů e, i nadále pokračovaly, protože to je zakotveno v národním právu a také je tady důležitá role mm, pro financování tohoto systému, protože důvěra je jenom ve financované systémy, ne v jaksi potenciální nápady a tím skončím. Děkuji vám, eh, paní Koenig, a také děkuji ostatním řečníkům za velice užitečné prezentace. Vidím tady zvláštní konvergenci, jak se zdůrazňuje význam těch alternativních opatření a nyní začneme s pravodajem a stínovými zpravodaji. Ester. Děkuji. Ještě navážu na ten poslední bod té důležité role národních mm, programů garantování vkladů, jejich financování. Ta poslední poznámka, to je možná otázka na pana Kupej, ten má přehled o národních systémech, jak by hodnotil současnou situaci, my se zaměřujeme o ta transpozici legislativy do národní legislativy a jak byste řekl, že vypadá fungování národních e, systémů garantování vkladu a jejich financování. Jak byste tedy hodnotil různé skupiny států a jejich přístupy? Na pana Wolfa Eh, to je zajímavé, co přišlo z Brigelu o eh, ti, kteří jsou uvnitř a mimo bankovní unii. To bude zajímavé téma. I v našem výboru jste o tom psal. Jak vnímáte návrh Evropského programu mm, pojištění vkladů v podstatě pro EU19 a ne pro EU28? Můžete se k tomu vyjádřit? A mohu požádat pana Grose, aby porovnal své připomínky o té fázi zajištění s tím, co řekl pan Kupej o vzájemném uvěrování, jak to tedy spolu souvisí. Paní Kenning, vy um, obvykle mluvíme s vámi o takové AMRO a nemohla, nemohu odolat. Můžete vysvětlit, a proč také by bylo důležité zachovat 8 no, kapitálu Bailin, když vedeme diskusy na evropské úrovni? A e, ty národní tedy možnosti a pravomoce, měl by existovat nějaký prostor? většin z vás říkáte, že méně, by mělo být méně prostoru než teď. Jak to vnímáte? Do jak, jak daleko bychom měli zajít při snaze uh, o jaksi komunitarizaci této diskuse? Myslím, že eh, Mohu vás ujistit, že můj seznam otázek by byl delší, ale v tuto chvíli skončím tímto a poděkuji řečníkům za jejich příspěvky. Děkuji. Yeah. Group. Děkuji všem řečníkům. začla bych panem Kupej. Ráda bych v návaznosti na otázku paní Ester Delange se zeptala i já. Podíváte-li se na ty jednotlivé systémy a jejich výkonnost, jak byste je porovnal co do transparentnosti a funkčnosti napříč Evropou? Myslíte, že máme, řekněme, jednotné podmínky nebo vnímáte nějaké rozdíly a co s tím? K panu Wolfovi. Děkuji za to, že jste připomněl ty jednotlivé prvky, které byly na našem pořadu jednání, když jsme začínali s bankovní unii. Je to, myslím, důležité si připomenout. Samozřejmě si uvědomuji, že zde teď máme otázku státního dluhu. A já si říkám, je to skutečně jediný zdroj rizika? Zajímalo by mě, co si myslíte o tom, jak vypočítat eh, to CRD3. Pokud si myslíte, zda je transpa- myslíte si, že je zde dostatečná míra transparentnosti? Co se týká pana Grou, díky, eh, že jste přišel. Eh, zde se má otázka týká toho, zda sem skutečně zavádíte také, mně se to zdá jaksi nový prvek do tohoto tématu. Když se začnou zvažovat malé versus velké banky a rozdíly mezi nimi, tak předpokládáte tím, že malé banky by neměly přispívat do toho společného fondu pro rozpouštění bank a měli by mít jaksi jednot, jednotlivější systém, který by zahrnoval DGS, protože pokud budou v rámci stejného systému, budou přispívat do stejného systému pro rozpouštění bank, tak by asi měly být pokryty respektive ty vkládci, vkladatele do 100 000 euro, by měli mít i stejné pokrytí a to pokrytí by mělo být i stejně jaksi spolehlivé napříč Evropou, tedy ne napříč Evropou, napříč bankovní unii samozřejmě. A k paní König, já si myslím, že srovnáváme-li situaci v Evropě s EFTIC, a my jsme na začátku také tak postupovali, tak jsme přemýšleli o tom, co nám vlastně chybí. K tomu, abychom dosáhli stabilní situace, chceme-li řešit nějakou krizi nebo řekněme systémovou krizi. A jak důležitá je tato prvotní vize v naší agendě do budoucna? Děkuji. Děkuji, Sander Lunds. Děkuji, pane předsedo. I z naší strany děkujeme všem řečníkům. Pokud jsem správně pochopil eh, pana Grosse, tak on na konci své intervence zmínil, že bychom mohli EDIS zavést s minimálním dopadem, s minimálním vlivem na národní kompetence. Eh, chvilku předtím jsem slyšel, že pan Wolf říkal, ale asi jsem tedy nerozuměl, že jste odkazoval na to, že členské státy i nadále rozhodují o svých vlastních hospodářských a fiskálních politikách, což má i nadále vliv na rozvahy bank. Takže má otázka je, mohl byste to trochu rozvést, jak můžeme mít plně aplikovaný EDIS, který bude řešit toto a riziko morální, morálního hazardu, který vzniká v důsledku toho, že zde stále zbývají určité národní kompetence. A související, byť trošku odlišné téma, máme zde tu obrovskou divergentnost, co se týká efektivnosti národní e, legislativy pro nesolventnost. Jakým způsobem by EDIS ve své finální podobě s tímto měl pracovat podle vás? A potom otázka na paní König. Jedno z vašich klíčových sdělení bylo, a tím se dostávám k tomu, co říkala paní Ferrera, že potřebujeme řešení pro menší banky. Mluvili jsme poměrně sáhodlouze o tom, jakým způsobem by banky měly do tohoto systému přispívat. Zmínila to i ECB ve svých zprávách, ve svých stanoviscích. V podstatě by ta otázka mohla znít, budou malé banky muset přispívat víc, protože je u nich vyšší pravděpodobnost toho, že budou způsobovat nutnost kompenzovat vkladatele. Jaký na to máte názor? Děkuji. Děkuji, Sylvie Goulard. Eh, děkuji, Roberto. A děkuji také všem řečníkům. Myslím si, že tato diskuse je velice eh, užitečná. Celá řada otázek už zazněla, proto mi dovolte zmínit pouze dva důležité body. Za prvé, Jaké, jaký je váš názor na dopad na banky v eurozóně versus banky mimo eurozónu? Je, myslím, velice důležité, aby všech 28 členských států mělo stejné podmínky, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže. A ráda bych se pak zeptala, jaký že je ten pevný právní základ. Chcete tím říct, že ten právní základ nemáme a že se v podstatě vydáváme na stejnou cestu, jako jsme měli u toho Eh, usnesení, a nebo je nám jasné to, že zůstáváme v rámci těchto smluv? Jaký eh, třeba pevný základ máme pro to, aby Velká Británie se trvala v EU? Děkuji, pan Papademulis. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům. Dovolte mi dát vám pár okamžiků, abyste si nasadili sluchátka, prosím. A chtěl bych se zeptat na toto. Za prvé, musím říct, že mě ohromila konvergentnost názorů jednotlivých přizvaných expertů. Vidíme, že jejich názory jsou vlastně sobě blíž než názory zde v parlamentu. A to je velice pozitivní, protože i v oblasti třetího pilíře se musíme posunout dál. Má otázka je v podstatě na vás na všechny. Kdy si myslíte, že by to, co popisujete, mohlo začít fungovat? Můžeme si dovolit čekat celé roky, než to spustíme? A potom další otázka pro pana Kupej. Eh, váš názor na návrh komise je tento spíše pozitivní nebo spíše negativní? Já si myslím, že ti ostatní tři řečníci byli spíše pro. Eh, vy byste řekl, že jste pro nebo proti? A potom ještě jedna otázka na vás na všechny. Pokud bych od vás chtěl některé konkrétní návrhy eh, k tomu, co změnit nebo na co dbát, co byste mi na to řekli? Děkuji. Thank you. Děkuji, nyní Filip Lambert, prosím, dobré odpoledne všem. Já bych eh, chtěl položit otázku Guntramovi a Danielovi. Jedním ze způsobů, jak snížit propojení mezi bankami a státní zadlužeností. Eh, já si myslím, že určitou cestou je diverzifikace portfolia eh, jak u bank, tak na straně státu. To znamená říct třeba italským bankám, že nemohou eh, držet nebo mít příliš velké expozice vůči italským dluhopisům a mohli bychom tedy tímto způsobem mm, silněji či slaběji nutit Eh, vlastně všechny evropské instituce eh, rozšířit, diverzifikovat eh, riziko, pokud jde o státní dluhopisy. Chci se zeptat, co si myslíte o takové možnosti. And, and, well, the question was to... A ještě jsem chtěl směřovat svou otázku také paní Kénik. Vím, že prvním dvěma řečníkům se příliš tato možnost nelíbí, takže se chci zeptat také paní Kénik. Nevím, jestli existují taková bezriziková eh, aktiva. Pan Montány tady není. Pan Anemans, prosím. Tak z mikrofonu. Pan, eh, de sprekers mogen zelf bepalen. Děkuji. Já mám dvě otázky a můžete na ně odpovědět, eh, jak budete chtít. První moje otázka týká se objemu takového systému. O tom se tady vlastně vůbec nehovořilo. Snad jenom 55 miliard tady jednou jeden z řečníků zmínil v Belgii v roce 2008. Bylo potřeba 20 miliard během toho krizového údobí, takže abychom si správně nastavili ten kontext, můžete nastínit objem prostředků, o kterých hovoříme. A druhá moje otázka, jeden z vás hovořil o právním kontextu, že to je taková trochu šedá zóna. Možná na to můžete reagovat tedy i vy ostatní. Myslím, že tím se dostáváme vlastně za limity, které nám stanovuje Evropská smlouva v rámci níž se samozřejmě pohybuje také ECB, ale zdá se, že eh, při záchraně eura vystupovala z těch přísných eh, limitů, pohybovala se v trochu šedé zóně. Myslíte si, že je reálné uvažovat o změně v této oblasti, že to je proveditelné? Thank you. Děkuji. Nyní nezapsaní řečníky, pan Jakob von Weizsäcker jako první. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu konkrétní otázku na Daniela. Na Daniela. Mně se líbí ta myšlenka zajištění, protože to má určité výhody, ale vidím zde také dva problémy a tak chci vidět, co si o to myslíte vy. Tak eh, za prvé nemáme žádnou fiskální brzdu pro eurozónu a ani fond pro řešení problémů bank, eh, ani ten systém zajištění v tuto chvíli neexistuje. Myslíte si, že ty uvažované objemy budou dostatečné pro systém zajištění, abychom skutečně vytvořili dostatečnou důvěru v systém? A druhá moje otázka, to je praktická záležitost. Pokud by měl fungovat systém zajištění, tak je potřeba nastavovat příspěvky podle míry rizika. To znamená, že pak bude zase důležité, jak si stanovíte kritéria pro takový systém. A naše evropské zkušenosti nám něco naznačuje, tak se ptám, zda je skutečně reálné eh, se domnívat, že vytvoříme systém na základě příspěvků podle rizika. To jsou tedy moje dva praktické dotazy nad rámec těch vašich eh, poměrně, myslím, eh, odborných eh, argumentů ve prospěch systému zajištění. Nyní pan Peter Simon, prosím. Má otázka se týká té poslední fáze a tím pádem situace, kdy se tento společenský fond nachází víceméně v téměř prázdné nebo úplně prázdné situaci. Ehm, pak se stanoví, jak se, bude ten, jak se ten fond znovu naplní a nebo byly stanoveny již přesnější parametry, kde se předpokládá jednorázové no, mění fondu. Jak tedy vidíte opakované naplnění toho fondu? Především e, z toho hlediska, že e, určité typy bank se dlouhodobě mohou dostat do potíží, což bude mít ten důsledek, že jenom část toho bankovního světa bude eh, muset to znovu eh, naplňovat. A vidíte takové nebezpečí a jak mu budete čelit? Thank you. So I... Děkuji. Nikdo další už se o slovo nežádal, takže v tom případě se obracím opět na naše řečníky. Poprosím je, aby zareagovali na položené dotazy. Nejprve pan Kupaj, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o otázku, kterou položil pan Lange a paní Ferreira, Zda máme představu eh, o transpozici národních systémů do evropského. Vrátím se k tomu, co řekla paní Koenig. Ještě stále není dosaženo eh, plné transpozice směrnice o DGS, tedy směrnice o systémech pojištění vkladů. Nemá tedy smysl uvažovat o novém nařízení. Eh, taková kritika už navíc zazněla, že už se připravuje nová legislativa, když ta původní ještě nebyla implementována. A implementace to neznamená jenom vytvoření nového zákona, ale také příslušných eh, administrativních struktur. A a my se snažíme aktualizovat informace, které schromažďujeme o všech členských státech EU, o všech našich členech, e, takže máme také představu o e, transpozici v současné chvíli. Nemáme v tuto chvíli příklad e, zemí, kde by se prodlužovalo přechodné období ale víme, že řada systémů pojištění vkladů chce provádět alternativní preventivní opatření a nyní jsou v situaci, že EDIS by toto nefinancoval. Také jsou tady veliké rozdíly mezi jednotlivými systémy, protože některé systémy už dosáhly vyšší než té cílové úrovně 0,8 a když je ten práh 0,8%, tak eh, tady neexistuje žádná motivace k tomu eh, přispívat eh, více. Takže důležité je se vždy podívat na to, jak ten systém fungoval před Edisem, jakým způsobem byl financován, zda dojde k navýšení příspěvku od nuly na 0,8, anebo již ta úroveň 0,8 byla dosažena. Situace se tedy eh, různí. Jako FD můžeme vašemu výboru ovšem nabídnout přehled eh, o současné míře provádění současné legislativy. V tomto vám můžeme pomoci. Pokud jde o otázku paní Gulár, to znamená ten eh, správný a pevný um, právní základ, mohlo by to být článek 352 a nebo mezevládní dohoda, která se také používala eh, například pro SRP, ale článek 114, který zde byl zmiňován, o tom máme velké pochyby. Pak je tady otázka, jak dlouho bude vývoj celého systému trvat, než se dosáhne konečné fáze. To záleží také na radě, jak bude Eh, usilovat eh, o harmonizaci, jak bude probíhat to vzájemné uvěrování, to by mohlo eh, vstoupit v platnost velice rychle, jiné prvky by mohly trvat déle. Jinak si myslím, že EDIS, pokud jsem to dobře pochopil, je nezbytnou součástí bankovní unie, takže EDIS v určité fázi musí vzniknout, ale bude to záležet na celé řadě podmínek, například posouzení dopadu, nalezení správného právního základu, eh, podpora celého sektoru a tak dále a tak dále. Je tu tedy jasná tendence jít cestou evropského systému a ne systému čistě pro eurozónu. Nyní pokud jde o otázku pana Anmanse, tak myslím si, že situace v Belgii, o které jste hovořil, těch 20 miliard, která byla vynaložena, to nemůžeme srovnávat se současnou situací, protože to nebyl systém pojištění vkladů, to, byl, eh, to byla částka, která byla vynaložena pro řešení problémů belgických bank. Teď máme trochu jiné priority, spíše hovoříme o likviditě a případných ztrátách, ale zatím nejsou k dispozici žádná konkrétní čísla o celkovém objemu prostředků eh, v celoevropském systému. Eh, v září loňského roku jsme byli v situaci, kdy vlastně nikdo nedokázal prognozovat nějaké přesnější objemy, byť jenom pro eurozónu nebo eh, pro pro Evropskou unii, pokud eh, by šlo o tu míru 0,8%, kolik by to vlastně eh, pokrylo, eh, pokrylo těch evropských vkladů. Takže teprve poté byly první čísla k dispozici. K tomu, co říkal pan Zimon, to je důležitá otázka. Financování musí být samozřejmě dopředu jasné, protože není možné se zavázat k systému, když nevíte, kolik vás ten systém potom bude stát. Takže Nejde jenom o financování ztrát, eh, které musí ten systém kryt, ale jde také o to každodenní provozní eh, financování. To je potřeba regulovat okamžitě ve fázi číslo jedna. To musí být jasné od samého začátku všem. Děkuji. Na eh, základě této povědi bych vám chtěla zopakovat svoji otázku, která nebyla jasná. Pokud chcete nějaké další prvky, zaměřujte se, zaměřte se prosím na stávající situaci. K té transpozici může, se můžeme se zeptat komise, takže existující stávající situace, jaké je fungování eh, jednotlivých systémů, jaká je míra transparentnosti, a jak se to srovnáváte, jak se navzájem srovnávají v rámci Eh, bankovní unie. To asi nebylo dostatečně jasné. Já vám mohu dát údaje o těch systémech, jaké jsou nyní a aktualizovat to. Eh, máme nové členy, my implementujeme eh, ten, ty právní základy národní. Máme soukromé systémy, veřejné systémy, smíšené systémy, payboxy, minimalizaci rizik, Sante systémy, lužní systémy, eh, systémy 2,5 cílové úrovně. Je to velmi heterogenní, není možné to popsat během několika minut. Máme větší harmonizaci, nyní se to implementuje, bude se to transponovat. Já vám mohu dát eh, podrobnosti o všech systémech celé 28 a i eurozóny. Děkuji. Jedna věc je jasná, že mezivládní eh, dohoda není mm, právní základ, ale do toho nebudeme vstupovat. Pan Wolf. Děkuji. Já jsem dostal devět otázek, mám jenom tři nebo čtyři minuty, takže trošičku spojím. První byla otázka těch in a out, těch, co jsou uvnitř a mimo. Bankovní unie má dvě logiky. Jedna logika je jednotný trh, druhá logika je měnová unie. Myslím, že se to zrodilo z logiky měnové unie, protože jsme měli akutní krizi měnové unie. A je pravda, že když je bankovní unie pro měnovou unii, tak eh, vytváříte um, to zkreslující situaci pro zbytek unie. Takže Jinými slovy, když máte systém jenom pro eurozónu, tak to bude mít vliv i na země mimo eurozónu. To už platilo v, mm, při měnové unii, ECB, eh, e mm, ti, co nemají euro, mají jiný přístup k likviditě, jinou kredibilitu, takže ty, ty, ta narušení už tam existuje, je to výsledek měnové unie. Druhá věc, kolik harmonizace potřebujeme ve skutečnosti. Můžeme si zachovat nějaké národní pravomoci. Tady byla otázka o legislativ, na legislativu o insolvenci. Myslím, že to je mm, jasné. Pokud chcete oddělení státu, eh, bank od státu, potřebujete plný evropský, evropské pojištění vkladů. Ale to není možné bez v podstatě plné harmonizace způsobu, jak funguje pojištění vkladu, což zachází velmi daleko. A pokud existuje politické eh, hodnocení, že potřebujeme určité pravomoci na národní úrovni, například zvláštní přístup k vkladům, když hm, kupujete dům a máte více než 300 tisíc na účtě, chcete pojištění na 500 tisíc, některé mě chtějí 300, některé 200. Je to prostě mm, problematické a neodpovídá to, ale také proto jsem mm, vyjadřoval velké sympatie pro model zajištění, kde je element subsidiarity a na nižší úrovni to umožňuje mm, řešit určité specifika jednotlivých zemí, ale neoddělíte pak eh, banky od státu úplně a budou a zůstanou některá specifická rizika pro dané státy. Je mm, státní dluh jediné riziko? Ne, jsou jiná rizika. Otázka je, do jaké míry jiná rizika závisí na národních politikách. Závisí, ale dělá někdo um, politiku, která by se opírala o evropské pojištění vkladů. Extrémní řešení v eh, řecké krizi. Nikdo ani v Řecku nechtěl, aby došlo k ranu na mm, řecké banky. Takže ten morální riziko, že vytváří ten argument, že vytváříte eh, legis- insolvenční legislativu, která Ehm, vyšuje ztráty bank, to je, to je skutečně nad, nadnesené. Já bych řekl, že bychom měli být poněkud ehm, více v klidu této věci. Je tady jeden problém a to jsou státní kluhy, dluhy v rozvahách bank. Tady zase máme nekonsistentnost pokud máte hodně státních dluhů v účetnictví, dejme tomu, že banka je financovaná jenom z vkladů a částečně e, kapitálu a kupuje v podstatě jenom národní e, státní dluh. Pak co pojistíte tedy e, selhání eh, státního dluhu pojištěním vkladu. To je problém, eh, protože fiskální politiky jsou většinou národní a proto máme jako poslední útočiště, poslední možnost eh, bail-in státního dluhu. To je věc, která je velmi nepříjemná, děje, děje se to velice zřídka, ideálně by se to nemělo dělat nikdy, ale pokud budeme mít decentralizovanou fiskální politiku a centrální měnovou politiku, tak vždy bude tento problém. Tím se dostávám k panu Lambertovi k diverzifikaci portfolia. Pokud máme, pokud budeme mít tento systém, měli bychom diverzifikovat Eh, suverénní dluhy v celém bankovním systému, v celé eurozóně. Jedna zajímavá možnost by byla aby to bylo eh, bez rizika, pokud banka bude mít portfolio eh, státních dluhopisů, tak alespoň bude motivace, aby měli portfolio z různých, z různých států. Stále to bude státní riziko, ale aspoň to bude portfolio, bude mít jiné podmínky. E, právnímu základu, já nejsem tedy právník, ale když děláte něco, co nemá jasný právní základ, bude krize, dostanete se k soudu a máte problém. A důvěra je ztracena, takže právní základ potřebujete. Já Samozřejmě s, liším, že článek 1.40 nestačí, když je to jenom pro eurozónu, ale zase se musíme zeptat právníků, jak znovu naplnit ten fond. Ten by se měl znovu naplnit, pokud dojde k velkému šoku, tak mm, poplatky z vkladu. Tak se to dělá. Tak to funguje. To je, pak je tady otázka toho Daniel Gross. Eh, dovolte, abych eh, také vloučil ty otázky. Jaká je hlavní eh, změna toho návrhu EDIS, kterou bych podpořil? To zajištění by nemělo být fáze, mělo to být, to být stále zájemné úvěrování eh, v případě velkého šoku, pokud by nestačilo. Moje odpověď je, pokud vám schoří dům, nepotřebujete půjčku od souseda, ale peníze od pojišťovny, abyste mohli znovu stavět. V případě velkého šoku mm, si obvykle eh, řeknou ty ostatní, zda mu chtějí půjčit nebo ne, takže vzájemné uvěrování asi není cesta malé banky, eh, s tím my nebudeme často, nebudeme často řešit, ale jejich vklady musí být pojištěny stejně do stejné výše jako vklady u jin, každé jiné banky. Ale eh, ta velikost se dá řešit v rámci národních systémů. Jsou velké rozdíly v míře, v jaké ty národní systémy dohlíží na ně často také lépe posou, to posoudí, než někdo ve Frankfurtu, eh, jak posuzovat riziko v nějaké malé bankce. Proto bych řekl, že se to může nechat na národní úrovni a ty malé banky vlastně nespouštějí ten, ten, ten mm, problém vztahu mezi velkou bankou a státem. Zajištění představuje problémy jak obecně pro, jako fiskální backstop a také příspěvky na základě rizik. Tyto problémy ale existují v každém případě, ať máte přímo evropský systém nebo zajištění, které já preferuji. Pak nevidím, proč by toto měl být zvlášť problém pro Eh, zajištění, mm, příspěvky podle rizik. Realita ukázala v případě FRF, že potřebujeme, že mm, to mezimládním přístupu mm, ty příspěvky, ten rozdíl je malý, protože každý stát chce prostě ušetřit ale nakonec ne všichni mohou ušetřit, takže to je jasné. Takže nejmenší men, společný jmenovatel je obvykle velice malý příspěvek rizikovým. Co se týče mm, zajištění, tak zajistitel může být mm, federální, méně mezivládní a měl by být schopen také zajistit větší diferenciaci podle rizika což bych vnímal jako makroekonomické riziko. Řekl bych, že e, tady je vazba mezi příspěvkem, který musí tedy ten národní systém platit federálnímu i makroekonomické situace. Takže já bych to spojil s e, postupem pro velkou nerovnováhu Mm, který říká, jak velké je riziko systémového šoku. Navázal na riziko, které mm, by bylo založeno na evropském zajistiteli, který by poskytoval alternativu. Ehm, rezolucím a více by zajistil um, diferencovanější reakci. Takže to zajištění má dvě výhody. Řekl bych, že je možné to implementovat rychleji, protože to bude založeno na národní úrovni a umožní určitou diferenciaci, o které mluvil Ginter, takže můžete začít mm, bez velké harmonizace všeho, především insolvenčního práva. Je možné harmonizovat právo, ale ten, ty postupy, ty výsledky nelze harmonizovat. Když je v Itálii stejný zákon, jak dlouho to trvá v Miláně, jak dlouho to trvá v Palermu. Pan předseda jistě ty rozdíly zná, není to otázka práva, ale implementace k zajištění eh, rozdíl mezi eurozónou a celým EU je méně významný, protože i stát, který není součástí bankovní unie, by měla eh, mít zájem o zajištění v případě, že jejich vlastní bankovní systém se dostane pod tlak. Takže bych řekl, že další výhoda té dichoto, že ta dichotomie mezi eurozónou a EU by byla menší, pokud bychom použili přístup zajištění. A nakonec paní König. Děkuji mnohokrát. Stejně jako paní Delange nemohla odolat e, a zeptat se na Emla Týlek, e, já neodolám a stručněji odpovím a pak se vrátím k tomu hlavnímu tématu. Pro mě je Emrel to hlavní. Stejně jako sada nástrojů, eh, které SRB má jakožto mechanismu, jednotný mechanismus pro rozproštění institucí do té míry, do jaké jsou velké banky rozpustitelné a do té míry, jakým způsobem se my můžeme odkázat na naše původní sdělení, tedy nerevidovat své stanovisko ve smyslu těch 8% nebo ještě více pro ty největší banky, tedy případ od případu, pro ty největší banky v EU. E, takže to, co je v naší působnosti, je možná dobré východisko, z čeho pak můžeme kvantitativně dál rozhodovat o MRLu. Kvalita MREL je pak něco úplně jiného samozřejmě, ale stačí. Otázky, které zde zazněly, se týkaly toho, co bychom si mysleli, že je, nebo co by měla být ta hlavní změna, která je zapotřebí. Já jsem velice pečlivě poslouchala to, co říkal pan Gross o tom e, přepojišťování nebo zajišťování a e, příspěvku na základě rizik. To je dobré východisko, ale pro mě je to hlavní téma skutečně mít vhodný systém záruky vkladů, který bude zahrnovat alternativní opatření a bude propojený, a tím se vracím k tomu, co říkala paní Ferreira, s tím, jak jsme se poučili z toho, zda to FTIC je alespoň naše 80-letá zkušenost s tím, jak řešit um, pojištění vkladů. A jejich zkušenosti jsou jednoznačně využít jakoukoliv příležitost, k transferu vkladatelů na jinou instituci, protože to je nejefektivnější způsob, jak nejen dosáhnout toho přístupu k penězům po sedmi dnech, ale jak mít okamžitý přístup k finančním službám pro klienty. A to pro mě je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který máme. Ať už to bude evropské, a nebo zda to bude zajištěno jaksi nějakým přepojišťovacím systémem na úrovni národní. A ta otázka o harmonizaci zákonu o nesolventnosti, anebo i procedur pro nesolventnost v Evropě, je tomu podřízena. Takže když se vrátím k těm zbylým otázkám, tak nějaké řešení pro malé banky versus větší banky. Já to vidím tak, že ve většině případů e, snad k tomu nikdy nedojde, pro nějakou velkou instituci se e, solidním MRLem, to znamená se solidním základem dluhu, který podléhá bail-inu, a kde budeme mít jaksi Single Resolution Fund, což je naším cílem, tak upřímně řečeno si nedovedu představit, že by systém DGS byl vystaven velkým ztrátám. Ale to je samozřejmě úplně něco jiného, než když se podíváte na malou banku. A tam máte pravdu, tam se předpokládá, že v těch případech asi nebudou zajišťovány žádné kritické funkce, ani finanční stabilita jednotného trhu, ani konkrétního členského státu. Zde by ten systém garance vkladů byl první linií obrany, to znamená ten národní systém, který zajistí, že se nevytváří nerovné podmínky v případě, když se zdá, že jaksi velké banky se zdají být bezpečnější. A když to pak ještě celé propojíte s tím, kdo by měl platit víc, tak já bych, říkal, já bych řekla, že oba musí platit stejně. I ti, u kterých se pravděpodobně nikdy nedosáhne na, sing- na prostředky ze Single Resolution Fund, protože přispívají do stability systému. Takže zároveň není možné, aby všechny banky platily za systém DGS. Systém EDIS přidává do systému stabilitu, důvěru. Diverzifikace veřejného dluhu. E, myslím si, že je poměrně dobře známo, že já jsem vždy byla přesvědčena, že bezriziková aktiva neexistují, ale detailnější odpověď by byla daleko komplikovanější a spadala by do oblasti redukce rizik. Já bych asi primárně podporovala nějaký harmonizovaný přístup, kde bychom se soustředili na limity, ale nezasahovali bychom do toho, kdo do čeho bude investovat. Další otázka byla, o jakém objemu, že to vlastně mluvíme a jakým způsobem naplnit ten fond, jakmile se začne používat. Samozřejmě musíme eh, mít jasnou představu o tom, jak ten fond budeme znovu naplňovat, jinak tak nějak skončíme v zemi nikoho. Co se týká objemů, já si myslím, že to 1% pokrytých eh, krytých vkladů, to je, myslím, dobrý základ pro Single Resolution Fund. 0,8% je pak benchmarkem pro systémy DGS a myslím si, že to je alespoň um, vhodné na začátek. A pak se uvidí. Řekla bych, že bychom se mohli trochu inspirovat, ale muselo by to být adresné z Single Resolution Fund, pokud se týká těch otázek na znovu naplnění toho fondu. Musíme pamatovat na to, že to možná může přijít všechno najednou. Takže je zde i určité omezení i toho, kolik peněz lze refinancovat. Jsem si jistá, že jsem na některé otázky zapomněla, ale zatím je to z mé strany vše. Děkuji vám mnohokrát. Toto byla skutečně velice zajímavá eh, první část našeho panelu. Teď se dostáváme k druhé části, jaké kroky jsou zapotřebí, než se dostaneme do té závěrečné fáze. Nicméně ty obě části jsou propojené. Jako první pan Bert van Rosbeck eh, z CEP. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, poslanci a poslankyně, díky za pozvání, za možnost zde dnes vystoupit o Edisu panelu jedna už toho hodně zaznělo, ale myslím si, že k tomu ještě přesto můžu něco dodat. Dovolte mi začít tím, že bych řekl, že si myslím, že existuje přidaná hodnota Edisu. Jak už tady zaznělo, teorie pojišťovnictví navrhuje vzhledem k zákonu velkých čísel, že se zavedením systému EDIS mohou snížit náklady systému a zvýší se jeho odolnost a tím se zvýší finanční stabilita ale aby tento scénář skutečně mohl začít fungovat, je zde celá řada předpokladů, které je potřeba splnit. Já jsem vlastně zmínil už pět z nich. Dovolte mi je trošku rozvést. První předpoklad je, aby Edis dával smysl, eh, generovat konsenzus na téma, jaký je cíl tohoto cvičení a zda EDIS je vhodný k tomuto cíli. Systémy DGS eh, nejsou schopné řešit velká systémová rizika, velké systémové krize. Eh, pakliže vůbec mohou řešit alespoň ty malé krize v jednotlivých institucích. Takže já si myslím, že EDIS není jenom nutný k tomu, abychom mohli řešit takovéto izolované, specifické institucionální selhání, což by bylo jinak úkolem DGS, ale zároveň by EDIS nemohl řešit velké systémové krize. Proto si myslím, že e, zde jsou alespoň tři alternativní politická opatření, která by rovněž mohla vést k levnějšímu a odolnějšímu systému zajištění vkladů v Evropě. Za prvé, zvážení různých e, finančních cílů pro národní systémy DGS, za druhé, zvažování vzájemného půjčování mezi systémy DGS a za třetí, zvážení přesné role a, e, pomoci ESM v rámci tohoto cvičení, zejména pro ty velké systémové krize podstatě podporuji to, co říkali předřečníci. Studie dopadu komise eh, pro tyto tři alternativy vůči systému EDIS by asi byla nápomocná ale čemu. Druhý předpoklad, kromě tedy toho, že se dohodneme na tom, eh, o co nám vlastně jde, je, a to už tady zaznělo, že je potřeba podepřít eh, národní dluhopisy v bankách. Pokud má Edis býti užitečný a zvyšovat úroveň důvěry v eurozóně, tak k čemu dojde? Banky v členských státech, eh, které budou mít DGS, které mají velice nízkou úroveň důvěry, dostanou více likvidity, protože eh, vkladatelé budou v těch bankách nechávat víc peněz na účtech. Ty banky s tou likviditou budou muset něco dělat a je zřejmé, že alespoň část té likvidity budou investovat do státních dluhopisů. Protože v tom eh, případě nemusí eh, dávat záruku v podobně vlastního kapitálu. A to je přímo proti myšlence bankovní unie. Opět bychom posílili propojení mezi bankami a členskými státy. Proto je velice důležité, aby banky podepřely tyto státní dluhopisy vlastními penězi. A toho ne, eh, jde nejlépe docílit na mezinárodní úrovni. Jsou eh, velké státy, které o to nemají zájma nebo to nejsou schopné dělat myslím si, že by to třeba mohla eurozóna zvládnout eh, sama o sobě. Bude to asi pomalejší, ale je důležité toto téma řešit. Za třetí, eh, je potřeba harmonizovat legislativu pro nesolventnost. Stávající rozdíly v národní insolvenční legislativě přímo ovlivňují jak pravděpodobnost, tak rozsah využívání prostředků z EDISu ze strany systému DGS. Proto je potřeba tyto požadavky harmonizovat aby, abychom se vyhnuli tomu, že budeme muset uvalovat různé sazby eh, pro um, DGS eh, vůči systému EDIS. Dále je potřeba harmonizovat národní pravomoci v DGSD. Zde opět máme různou úroveň ochrany a máte různou úroveň krytí. Pokud vstoupíme do fáze systému EDIS, aniž bychom tyto rozdíly harmonizovali, porušujeme tím hospodářskou soutěž v eurozóně. Může to znamenat, že některé banky, které budou v Edisu, chrání své zákazníky více než banky v jiných členských státech. Což je asi v pořádku, když byste to nějak reflektovali eh, v různosti příspěvků bank do systému EDIS. Ale souhlasím s tím, co tady zaznělo. Myslíte si, že to je skutečně realistické? Že by všechny tyto různé aspekty byly zahrnuty do těch rizikových příspěvků do systému EDIS. Já si upřímně nemyslím, že by to kdy mohlo fungovat. A za páté, je potřeba harmonizovat eh, otázku NOD, o tom mluvil už pan Lange. Kvalita dohledu nad bankami by se neměla významněji lišit, pokud by všechny banky byly v Edisu. ECB zahájila proces e, tyto NOD odstraňovat pro banky, nad kterými přímo dohlíží, ale u malých bank se to zatím neřešilo, protože ty jsou zpravovány nepřímo. A souhlasím s tím, co zaznělo, že to jsou zejména ty malé banky, které by mohly ze systému EDS nejvíc těžit. Proto je, myslím, potřeba i nadále řešit otázku eliminace NOD pro malé banky. Kromě těchto pěti předpokladů je zde několik dalších témat, která je potřeba zvážit při navrhování samotného systému EDIS. Za prvé, ten model přepojištění, ten model zajišťování, ať už tomu komise říká jakoliv. EDIS je pojištění, to znamená určité morální riziko, morální hazard zde bude neustále. V kontextu EDIS Eh, jsou to zejména hospodářská a fiskální rozhodnutí členských států, která jsou zvlášť relevantní. Máme v eurozóně malé státy, které mají obrovské bankovní sektory, ať už z jakéhokoliv důvodu. Eh, mohou hrát eh, úlohu daňové důvody, ale nejde říci, že třeba riziko v těchto bankovních sektorech je vyšší než jinde. Ale ten bankovní sektor je veliký a pokud se něco stane, tak to riziko jaksi objemu čerpání ze systému EDIS je daleko větší. A proto je potřeba zvážit ta možná velice se různící opatření na národní úrovni. Existují dobré argumenty pro to, aby určitá část finanční odpovědnosti kompenzace eh, vkladatelů zůstala na, úrovni, eh, na, národní úrovni. Proto si myslím, že by systémy DGS měly zůstat zachovány s finančním cílem daleko nad nulou. A teprve poté co by tyto národní systémy DGS plně využili veškeré své prostředky, bylo by asi rozumné, aby se aktivoval systém EDIS a zbylé náklady financoval. Takže v podstatě souhlasím s tím modelem přepojištění, ale i v tomto modelu je velice důležité, aby příspěvky byly adekvátní vůči rizikům. To znamená, musí reflektovat hospodářsko-fiskální opatření konkrétních členských států. A to se velice složitě dělá ex ante. Myslím si, že by to mělo rovněž reflektovat různý rozsah ochrany, eh, který máme při transponování směrnice o DGS. Trošku mě zaráží, jak to celé má zapadat do toho, co všechno... A už byste měl končit, říká pan předseda. Ano, eh, sledujte čas. Dobře, tento scénář eh, by nastal s velkými systémovými krizemi a právě proto tyto systémy máme. Takže podle mého názoru není nutné řešit izolované specifické selhání jednotlivých institucí. A EDIS není schopen řešit velkou systémovou krizi. Samozřejmě může snížit náklady na zajištění vkladu a může zvýšit finální, eh, finanční stabilitu, ale proto je potřeba splnit předpokladu. Vzhledem k morálnímu riziku je potřeba určitou odpovědnost ponechat na národní úrovni, a my si nemyslíme, že článek 114 může být i právním základem eh, pro vytvoření takovýchto nerovnovách v oblasti hospodářské soutěže, ať už v eurozóně nebo mimo ní. Děkuji. A teď přejdeme k eh, úplně jinému názoru. Pan Gerhard Hoffmann, eh, Německý svaz družstevních bank. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za pozvání. Já se domnívám, že existují určité procedurální kroky a další důležité předpoklady a tak se připojuji k předřečníkům, že je zcela zásadní zpracovat eh, skutečně dobré posouzení dopadu pro EDIS, protože bez něj není možné dobře posoudit, eh, zda EDIS je skutečně tou nejlepší reakcí na současnou situaci, nebo by bylo jít lepší jinou cestou. Pokud eh, asistence v podobě likvidity by měla být hlavním motivem pro vznik systému EDIS, tak si myslím, že by bylo třeba zvážit i méně dalekosáhlé možnosti Eh, jak už o tom hovořili kolegové, například přeshraniční eh, záruky a tak dále. Já bych vždy uvažoval o tom, že všechny tyto nástroje musí být eh, vybudovány na refundačním základě. Teď bych zmínil některé záležitosti, o kterých by určitě mělo hovořit posouzení eh, dopadu. Jednak by mělo hodnotit fungování stávající směrnice o DGS eh, a nakolik implementace zvládají členské státy. Potřebujeme totiž vědět, jak v praxi DGS funguje. Druhá věc, eh, která by měla být v posouzení dopadu, je to, že je třeba zásadně zlepšit rámec Eh, pro bail-in a řešení problémů bank a také eh, rámec pro současnou existenci ESM. Je třeba také eh, zohlednit to, jaký dopad EDIS bude mít na současné současnou koexistenci mezi různými systémy pojištění eh, vkladů a je třeba zohlednit také riziko morálního eh, hazardu a konkurenci si bank eh, v rámci eurozóny a mimo ní. Také třeba zvážit solidarizaci DGS a dopad systému EDIS na tzv. institucionální systémy ochrany. Posouzení dopadu každopádně by mělo být následováno také veřejnou konzultací a myslím si, že eh, tato věc ještě nezazněla. Teď, eh, kdybych se dostal k těm eh, věcním zásadním otázkám, Problémy s morálním hazardem by se určitě měly, měly řešit, protože souvisí se rozdíly v riskovosti jednotlivých národních bankovních systémů. Samozřejmě, že se všem líbí příspěvky na základě míry rizika, ale já si myslím, že ty eh, současné rozdíly mezi bankovními systémy tomu trochu brání. A ono nejde jenom o různou velikost bankovních systémů, ale rizika v evropském bankovním systému musí být také eh, snížena, než dojde k jejich eh, solidarizaci. Eh, například víme, že v některých členských státech jsou rozsáhlé problémy se špatnými úvěry a to je potřeba vyřešit nejdříve, anebo vysoká státní zadluženost. Druhá věc, to je přeskum kvality a aktiv. To platí nejenom pro všechny banky, to je potřeba provést proto, abychom zjistili, snížili rizikovost jednotlivých institucí a také národních bankovních systémů jako celku. Třetí věc ehm, je třeba odpojit banky od eh, státních ehm, dluhů a tady totiž vidím riziko míře koncentrace a v některých státních dluhopisech. Je tady totiž riziko, že potom náklady eh, na velké eh, otřesy se přelíjí v rámci eh, EDISu do dalších zemí. Další věc, to se týká úpadkového řízení. Já si myslím, že by se pro banky mělo v EU harmonizovat, o tom už tady kolegové hovořili. Je totiž jasné, že pokud budou přetrvávat rozdíly v načasování, v procedurách, v v zacházení, v různém zacházení s nároky eh, věřitelů, tak samozřejmě vznikne značná nejistota a srovnatelné případy úpadku bank se budou řešit v jednotlivých státech různým eh, způsobem a přitom by to mělo být v jednotném systému EDIS. Další pátá věc, ta je velice důležitá a to je to, že alternativní opatření, alternativní systémy na ochranu vkladatelů eh, musí mít své řádné místo v evropském systému ochrany vkladu. Návrh o EDIS podle mě bude poškozující a značně naruší tzv. systémy institucionální ochrany a obecně alternativní opatření, navzdory tomu, že systémy institucionální ochrany jsou plně uznány v rámci současné směrnice o DGS. Někteří kolegové tady srovnávali eh, toto s americkou agenturou FDIC ale eh, německé družstevní banky nikdy nezískaly veřejnou pomoc eh, z prostředků daňových poplatníků. IPS, eh, ty institucionální um, režimy ochrany u nás fungovaly výborně přes 80 let, takže já si myslím, že není na místě srovnávání s FDIC. Takže návrh EDIS je dosti kritizován a panuje eh, vůči němu značná nedůvěra mezi 18 miliony členy a 30 miliony klientů družstevních bank, zvláště to platí pro německé eh, spořitelné družstevní banky. My vycházíme z toho, že bruselská legislativa by neměla ničit velice dobře fungující národní systém institucionální eh, ochrany, který se prokázal jako velice ehm, dobře eh, funkční, pokud jde o zajištění finanční eh, stability eh, v posledních desetiletích. A poslední věc, myslím, že je třeba ujistit evropské občany, že společný evropský systém ochrany vkladů nabídne větší jistotu a že nedojde k neférové solidarizaci rizik. Současný návrh se myslím, že se nezíská dostatečnou um, podporu mezi evropskými občany a myslím si, že by bylo riskantní pokračovat s návrhem EDIS a opomíjet obavy voličů v řadě členských států. Takže si myslím, že je potřeba nastavit celý proces transparentně a zvažovat také alternativní možnosti. Děkuji. Nyní paní Belen Romana Garcia ze Santanderu. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já vystoupím trochu jinak. My plně podporujeme návrh Evropské komise, plně souhlasíme eh, s, tou, eh, s tím systémem, který bude eh, v rámci Evropy plně solidarizován. Vy všichni dobře víte, proč potřebujeme eh, plnohodnotnou Evropskou bankovní unii, abychom se ochránili před nestabilitou, abychom zlepšili eh, trans- mechanismy eh, převodů v rámci evropského systému, abychom zajistili jeho odolnost. Evropská bankovní unie stojí na třech pilířích a my teď vlastně tady debatujeme ten třetí pilíř, protože už máme společný dozorový rámec, který sníží pravděpodobnost nesplácení ze strany bank. Máme společný rezoluční rámec eh, pro řešení problémů bank a pro rychlou reakci na takové problémy, ale ještě potřebujeme dobudovat eh, nástroj pro eh, sdílení rizika. Chybí nám třetí, tedy tento pilíř, a to by měl být EDIS. ta skutečná diskuze není vlastně nějak eh, abstraktní. V současné monetární unii já myslím, že je logické, aby existoval systém sdílení či solidarizace. Spíše jde o to, jakým způsobem se vyhnout určitým negativům, jak eh, řešit rizika morálního hazardu nebo nedostatečné finanční stability. My se domníváme, že Evropská a komise k věci přistupuje správně, že je správné postupovat krok za krokem a e, začít spolu e, pojištěním a zajištěním, ale pokud e, bychom nebo vy byste si mysleli, že je vhodné přistoupit k dalším opatřením, tak eh, bychom s nimi neměli čekat, eh, neměli bychom eh, odkládat ten třetí pilíř a měli bychom je realizovat paralelně, protože není možné, aby bankovní unie mm, fungovala tak jako posava. Zatím má jenom ty dva mm, pilíře, ale chybí ten třetí. Například ve Spojených státech mají bankovní unii bez eh, jednotnosti úpadkového řízení, takže toto skutečně není klíčová věc, která by musela být hotová i hned. Nicméně jsou tady další věci, které si myslíme, že je potřeba zrealizovat eh, okamžitě. Za prvé, podporovat finanční stabilitu a proto potřebujeme, aby členské státy eh, implementovali a správně prováděli směrnici o DGS. To je ta cesta, Eh, homogenní, tedy cesta nastavení rovných pravidel hry. Na druhé straně to nesmí bránit eh, rozpracovávání systému EDIS. Také musíme říci, že harmonizace národních systémů eh, v tomto případě nestačí. To nestačí pro vznik skutečně jednotného bankovního trhu. Musíme účinně chránit středatele, vkladatele, protože naši vkladatelé nikdy neuvažují v intencích bankovních eh, eh, bilancí, takže musíme zajistit celoevropskou ochranu. A musíme také nastavit pojistné podle rizika, abychom se vyhnuli morálnímu hazardu, morálnímu riziku, aby ten systém byl skutečně dobře financován a spravedlivý. Společná evropská metodika je také eh, nutná, stejně jako jednotná zpráva. Takže eh, pojistné pro banky musí být upraveno podle rizika. A to, že se bude pojistné nebo příspěvky se budou předplácet, eh, tak to by mělo snížit eh, morální riziko. Chceme se také vyhnout roztříštění trhu a to pomocí fiskální brzdy. Od finanční krize už byly podniknuty určité kroky, tímto směrem a banky jsou teď lépe připraveny na, na krize, máme lepší institucionální a legislativní rámec a očekáváme, eh, že Bailin bude vždy dostávat přednost před eh, eh, likvidací bank. Pokud ovšem nebude existovat fiskální brzda, tak eh, velké otřesy povedou k tomu, že národní úřady budou podporovat především banky ve své jurisdikci, takže bychom mohli vlastně dospět eh, znovu do situace, eh, kdy tady bude silné napojení a propojení bank se zadlužeností jednotlivých států. Jsou to všem další kroky a, a opatření, které vnímám pozitivně v celém systému, například harmonizace úpadkového práva nebo koncepce špatných úvěrů. To jsou tedy věci, které vnímám pozitivně, ale myslím si, že je nemůžeme zase chápat jako zástěrku pro odložení třetího pilíře bankovní unie. Děkuji. Děkuji. Pane Erik Nielsen, hlavní ekonom Unicredit. Děkuji za pozvání. Já chci zdůraznit, že já jsem zodpovědný za výzkum, takže jsem spíše ekonom než zaměstnanec banky. Eh, abych vám tedy, to je moje perspektiva eh, evropského ekonoma, kterým jsem celý život. Edis je jak se poslední článek mm, řetězce bankovní unie, je to důležité z řady důvodů. Já Vím, že celá řada otázek je technických. Eh, je třeba tedy projít celou řadu těch technických problémů, ale není to o eh, dokonalosti, ale o něco, něčem, co by bylo lepší než stávající stav. Já chci zdůraznit dvě základní eh, věci. Jednak je to um, jaksi nesoulad mezi společným um, přístupem a národním přístupem. Není možné mít zdanění bez reprezentace, jak uh, se říká v Americe. Nemůžete mít uh, sdílení rizik bez politické unie, ani nemůžete a mít ale opak, společný uh, orgán rozhodující ale národní rizika. Tak tomu je dnes extrémní příklad, dejme tomu Německo, Španělsko, Francie, může to být cokoliv. Pod dohledem ECB něco jde špatně. Je třeba provést bailout. A mm, přijde telefonát z Frankfurtu eh, do Madridu, mm, že je třeba dělat bailout. Není možné zdanění bez reprezentace, ale Eh, není možná ani reprezentace bez sdílení rizika. To je základní problém, aby eh, ta krok k užší unii eh, šel ruku v ruce s tím sdílením rizik. V této situace rozvahy bank de facto ta strana má dáti není Eh, lepší než zajištění vkladu. A to není otázka jednotného trhu bank nebo bankovní unie. Je tady prostě základní problém a to chci říci. Nebudu zacházet do podrobností, ale chci zmínit jednu věc, kterou jsem slyšel opakovaně a to se týká toho velkého problému sdílení rizik, redukce rizika, která má být nejdůležitější. Dovolte, abych řekl, že především jsem naprosto souhlasím s tím, že musíme se dostat do situace, kdy eh, ta spojení mezi bankami a státy je akceptovatelné, akceptovatelné úrovni cesta je společný trh pro všechny banky regulovaný pod dohledem stejným způsobem, ne zachováním národních ochráněných oblastí pro částku e, tí rozvahy, jako jsou vklady. Často slyším, a tady jsem to také slyšel, e, já bych to navrhl, navrhovaná institucionalizace rizika států. E, Několik praktických případů a já, na tom, já jsem na tom pracoval ve Světové bance dříve. Několik příkladů tedy. Není žádný rozdíl mezi rizikem, když vláda vydá dluh a, má, a má také jiné závazky není, mož, není možné, aby eh, stát hm, platil dluhy a současně eh, neplatil třeba důchody nebo zdravotní pojištění. Není možné nějak vyčistit tu stranu státního dluhu, když tam jsou je tam vlastně politický závazek vyplácet důchody, to nelze oddělit, ty dvě věci. Dále, není možné oddělit státní od e, privátního finančního sektoru. Jde si Itálii s veřejnými dluhy, italské banky, dejme tomu, že italská banka nemá ani trošičku státního, italského státního dluhu v rozvaze. A, a, a stát začne mít problémy, pak domácnosti, které mimochodem mají 60 těch dluhů budou trpět, takže privátní sektor bude trpět. Nelze to, nelze to oddělovat. Je nebezpečné si myslet, že státní dluh je něco jiného, co prostě můžete oddělit. Takže já bych skutečně chtěla, abyste si to uvědomili. Po mnoho let s výjimkou Řecka, což je prostě výjimečný případ, ty státy nespůsobily problémy pro banky Během roku 2008 až 2014 podle IMF z, 12 HDP z, na bailout německých bank, v Nizozemích 17 peněz daňových poplatníků, v Itálii, ve Francii méně než půl procenta. Před dvěma týdny Evropská komise schválila další 3 miliardy garancí pro NAS Nordbank eh, Hamburg a Šlesvicko-Holštínsko. Tyto dva státy vydali garance pro tu jednu banku ve severním Německu na výši 5 HDP. Takže oddělování těchto dvou věcí to je iluze. Pokud se dostanete do fáze, kdy um, riziko bude um, ve státním zadlužení bude, vytvoříte procyklický systém. Když vzniknou problémy, stoupne deficit, protože e, klesnou daňové příjmy a tak dále, tak tak se pak, pak někdo zvýší e, rizikové limity, začnete prodávat. Během krize to nebyly ne, národní banky ve Španělsku, kteří způsobili problém prodejem dluhu, ale byly to hlavní evropské banky s, bilia, s bilionem euro peněz eh, v periferii, eh, které byly staženy do jádra a které přispěly krize. Já to nechám tady, ale je to nebezpečná vazba mezi eh, státním Angažovanosti a jinou. To se musí oddělovat, ale jinak. Děkuji. Děkuji vám. Důležité slyšet také názor, který sdílím mimochodem. To je, tomu lze říkat um, opatření na hlášení rizik. Mm, jako první pan Ben Luke žádá o slovo. Pak zpravodajové, pak catch the eye. Musíme být struční, pak přijdeme tedy o tlumočení, budeme pokračovat angličtině, ale musíme rychle. Oh ochrana institucí a mm, co tady bylo řečeno, jsem to vnímala pozitivně, jak ty programy fungují v rané fázi, kdy eh, se tak vyhnou problémů. Vy jste tady položil hodně otazníků k tomu, jak je nutné vytvářet IRIS, ale abych to obrátila v rámci IRIS, jak můžeme zajistit, aby systém, který funguje dobře, i nadále pokračoval v tom fungování. Takže to obracím tu otázku. E, zástupce Santanderu, vy jste řekl, že argument redukce rizika by se neměl využívat jako záminka nepracovat na EDIS. E, já bych to schrnula, tak jste se dívali na různé fáze EDIS, říkali jste, že různé věci jsou nutné pro různé fáze, že snižování rizik musí jít ruku v ruce s sdílením rizik. Souhlasíte s tím, že pro různé fáze zajištění, pojištění, plné pojištění, eh, jsou mm, růz, nutné různé úrovně redukce rizika a jak by vypadaly. Um, dále neposlední řadě eh, to, co mm, řekl paní Nielsen o eh, státních riz, rizicích, což bude klíčem tuto rozpravu. Eh, souhlasíte s tím, co bylo řečeno v minulosti, že nyní jsou banky, které jsou proti státním závazkům nebo nejsou. To, co řekl pan Lambers nebo Zelení, měl by být nějaké maximální procento angažovanosti vůči dluhu vlastní země, mm, tedy nezávisle na tom, co bylo řečeno předtím. Eliza Ferreira, děkuji. Mm, velice stručně mm, my známe ty argumenty, my Ehm, nás by zajímalo, zda nemáte problém s tím toto otevřít, když už máme ty dva první pilíře bankovní unie. Neměly to být tyto argumenty podmínkou předtím, než ten projekt zahájíme, protože je zvláštní, že jdeme na, do toho, abychom mm, dávali dohled na evropskou úroveň, když se považovalo, tedy když společně se společnými pravidly mělo být snižování rizika, pak jsme dali jednotnou rezoluci na evropskou úroveň, backstop zmizel, společné garantování vkladu zmizelo. Není to zvláštní, že najednou řeknete uprostřed hry, že je konec? To je otázka. Děkuji, Darlunas. Velice stručně, já se vzdám svého času, protože už to řekl zpravodaj. Já velice si vážím to, co řekl pan Hoffman, mm, který apeloval na hodnocení dopadu a veřejnou konzultaci. Děkuji, paní Gula. Omlouvám se, že jsem tady nebyla celou dobu, ale stručně. Uh, co si myslíte o názoru ECB a mm, backstop pro EDIS podle názoru ECB? Pan můj? Děkuji. Co, jak přistupujete k tomu těm třem pilířům, ty podmínky, Eh, které jste stanovil, že jste proti vytvoření třetího pilíře. Je to jenom o vytváření třetího pilíře? Zmínil jste eh, podobné neschody u ty předchozí kroky sjednocení bankovní unie? Děkuji. Lambert odešel, pan Zany tady není, pan Anemans. Já chci, nemám ani otázku, chci poděkovat všem řečníkům i předsedovi. Myslím, že je typické, že už začneme mluvit o finální fázi něčeho, e, stálem stavu a finální fázi. To je typické prostě pokračovat, hnát se dál, když ani nevíme kam. Naši řečtí přátelé si přejí druhé slyšení Santander taky. Tady mluvíme o mutualizaci selhání, požadavky na solidaritu. Solidarita by měla být založena na kulturní identitě, kulturní rozdíly nejsou problém, ale snažit se je zlikvidovat, to je problém. Musíme si je zachovat, pokud máme mít systém založený na solidaritě. Děkuji, pan Luke. Je zvláštní, že první dva e, řečníci žádají hodnocení dopadu a veřejnou konzultaci, přičemž Dva poslední, eh, kteří byli více pro EDIS, nikoli. Abych schrnul ty argumenty, jeden pozitivní efekt EDIS, eh, risk pooling a negativní efekt, morální riziko. První řečník řekl, že morální riziko je vždy inherentní v pojištění když se podíváme na údajní pozitivní efekt, ten efekt velkých čísel, eh, tak to platí, pokud eh, nebudou korelo, rizika korelována. Pokud budou, tak pak bude tento zákon větších čísel mnohem slabší, minimálně. Tento pozitivní efekt EDIS je mnohem slabší, než jak se to tady prezentuje. Přičemž morální riziko je větší, než jak se to tady prezentuje protože argument například zástupce Santander, že můžeme mít rizikově vážené eh, příspěvky u prémie, to je, eh, tím, že budeme mít morální riziko a pak reagujeme na eh, rizikově váženými prémiemi, pak banky rozhodnou a pak tady nastává to morální riziko, takže vlastně následuje po těch rizikově vážených příspěvcích. Máme pozitivní, negativní efekty podle řečníků. moje otázka na poslední dva řečníky neimplikovalo by to, abych, že bychom nejprve měli mít hodnocení dopadu toho, jaké dopady budou silnější. Nechcete tedy říci stejný závěr, že bychom měli mít eh, nejprve hodnocení dopadu veřejnou konzultaci, než se rozhodne o EDIS? Pablo Zalba. Děkuji, děkuji všem řečníkům a panelistům. Myslím, že mluvíme stále, neustále o finanční stabilitě. A musíme si být vědomi toho, že hlavní věc je dokončit bankovní unii. Já nemám pochybnosti, že občané, v, když občan ve Španělsku nebo v Itálii si otevře účet, je, tak je mu jedno, kde je banka umístěna. A jakmile bude EDIS hotový, občan bude mít stejný pocit, když si otevře účet, tak eh, mu bude jedno, kde ta banka je. Jestli to je německá, finská, španělská nebo italská. To je moje otázka na pana listy. Pervanš Bera Perez. Děkuji za tyto prezentace, které jsou často shodné. Možná bychom mohli uspořádat druhé slyšení a vyslechnout jiné názory, které jsme ještě neslyšeli. Ale já se chci vrátit k něčemu, co bylo řečeno v prvním panelu, a to bylo to riziko narušení, eh, zkreslení mezi integrovanými systémy a systémy, které by existovaly eh, nebo zůstaly v rukou členských států. Riziko, že stradatelé budou vystaveni riziku, nad kterým nebudou mít kontrolu, protože bylo federalizováno v uvozovkách tady došlo k transferu suverenity, ale ještě jsme nedomysleli všechny důsledky. Vy mluvíte o studii dopadů. Já si neuvědomu, jsem si neuvědomila, že předtím, než byly implementovány systémy garancí, tak ehm, byly hodnocení dopadu, pokud bude hodnocení dopadu, pokud uděláme něco, co od loží zavedení systému garantování vkladu? Nebojíte se, že to způsobí značné nebezpečí? Pak se chci zeptat řečníků, zda si nemyslí, že bankovní unie, mechanismus, tak jak funguje teď, může fungovat. Protože pokud se na to podíváte ze široka, tak to je typický evropský proces. Uděláme dva kroky vpřed a jeden krok zpátky a historie ukazuje, že pokaždé, když se tohle stane, tak vlastně podkopáme ty dva kroky vpřed, které jsme udělali. Já eh, se chci zeptat panelistů, zda si nemyslíte, že multilaterální dohled je krokem vpřed a instituce eh, fondu Mm, garanci vkladů je krokem vpřed a nemyslíte si, že pokud spochybníme tyto dva kroky vpřed, pak to bude znamenat riziko pro Evropskou unii. Mluvíme o riziku a mm, je riziko, že ty dva pilíře, pokud té unie, pro, pro ty dva pilíře, pokud neimplementujeme velice brzo ty, i ten třetí. Hayes. Poslední pan Hayes a buďte stručný. Děkuji, pane předsedo. Mám tři přímé otázky. Ta první je politická. Říkám si, zda třeba v těch spárech krize v letech 9 až 11, kdy někdo navrhl, že bychom napříč bankovní unii neměli systém záruk vkladů, lidé si tehdy mysleli, že to není dobrý nápad. A jak postupně, jak si ta krize je dál a dál za námi, tak jak moc je ten třetí pilíř, který jsme implicitně na začátku krize požadovali, stává méně potřebným. Já si myslím, že to je zásadní politická otázka, na kterou se musíme ptát. Druhá otázka na první dva panelisty. Mohu vás požádat, zda mi můžete říct, zda je to otázka načasování a fázování mezi tím přepojištěním, spolupojištěním a plným pojišťováním. Můžeme mluvit o té délce, můžeme mluvit o mutualizaci a všem o tom ostatní, ale je to otázka eh, toho fázování, a nebo opozice tomu principu jako takovému. Protože to je otázka principiální, že ano. Zda eh, zde budeme mít a jaký systém na úrovni EU, potažmo na úrovni eurozóny. A třetí poznámka na pana von Rozebeka. Když jste mluvil o kvalitě dohledu nad bankami, což je zásadní první pilíř bankovní unie, mluvil jste a vlastně po právu o tom, protože některé aspekty dohledu se nezabývají malými bankami, navrhoval jste, že kdybychom bychom se posunuli k lepšímu systému dohledu nad bankami, kde by eh, byla přímo zapojena ECB, chceme-li, i v malých bankách, kromě těch velkých bankách. Pokud jste navrhoval toto, změnila by se vaše pozice z toho principiálního hlediska v souladu se systémem EDIS? Děkuji, takže teď pan van Rosenberg. Děkuji vám mnohokrát za položené otázky. Dovolte mi spojit tu poslední s tou druhou od paní Ferreira. Já nejsem nějak proti Edisu, nemám na tom žádný zájem. Jediné, co bych chtěl, je, když se tou cestou vydáme, musíme to udělat zcela a korektně. A kritéria příspěvky bez mikrofonu. Samozřejmě, že bychom měli stejná kritéria pro bankovní unii. My jsme to zveřejňovali poměrně pravidelně, ale my si myslíme, že ta kritéria byla na začátku špatně nastavená. Podíváte-li se na BRD, systém bail-in, což je všechno dobrý důvod pro znovu položení těchto otázek, protože v zásadě BRD nebo SRM a EDIS v zásadě jsou to samé. Jde tam o společné pojištění rizika a pokud dojde k tomu scénáři, dojde k morálnímu riziku, tak máme ty potenciální problémy, které jsem nastínil. Mně je to dost jedno, jestli budeme mít EDIS anebo jiné finanční systémy, ale pokud budeme zavádět systém EDIS, musíme ho zavést správně. Takže, pane Hejsi, já nejsem nějak zásadně proti. Mně je celkem jedno, jestli na malé banky bude dohlížet ECB. Myslím si, že by bylo užitečné pro EDIS, abychom alespoň eh, eliminovali NOD, Neznamená to, že by nad malými bankami přímo dohlížela ECB, měli bychom národní systém dohledu eh, s daleko menšími, eh, jako daleko užšími mantinely pro NOD a podobné věci. Eh, k některým těm dalším otázkám teď. Otázka pana kolegy na tribuně, já jsem si vás nepoznamenal, omlouvám se. Pokud EDIS má fungovat a má navyšovat úroveň důvěry mezi vkladateli v celé eurozóně, tak to by bylo jistě skvělé, protože by to, bylo úspě- by to byl úspěch. Ale zároveň by to znamenalo problémy, protože by to znamenalo, že banky mimo eurozónu budou v konkurenční nevýhodě. To znamená, že by byl další systém jaksi v eurozóně, který nabízí vyšší úroveň ochrany. No a pak si můžete říct si, no dobře, tak ty členské státy se mohou svobodně připojit k bankovní unii a stát se součástí EDISu. A to je, myslím, velice relevantní z hlediska článku 114, a naši právní odborníci došli k závěru, že článek 114 není použitelný, nám se víc líbí 352, abychom zůstali v rámci právního základu EU a abychom nezvýhodňovali mezivládní dohody. E, stručná odpověď k tomu backstopu ECB. My zatím e, tento princip pojistky v DGS nemáme, podíváte-li se do té směrnice. V té směrnici se říká, že členské státy nemají závazek v podobě příspěvku do DGS. Můžeme si všichni myslet, zda to je pravda v teorii, zda to je pravda v reálu, ale myslím si, že to je trošku divné. Vracím se tím tak k první věci, kterou jsem zmiňoval. DGS tu není od toho, aby řešili systemické krize. Myslím si, že je poměrně zvláštní diskutovat o tom backstopu, v rámci DGS. Když jsou DGS na národní úrovni nebo v systému EDIS, tak eh, by mělo být možné, aby financovali náklady, ke kterým dojde v těch lokálních scénářích. Yeah, but... Just a small no, thing, but... Uh, just a small clarification. So, if I correctly understand your, your answer, and I thank you for that, you think that the preconditions for banking union were not complied with, were not finished,